Allora. Care colleghe. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dobrý den. Zdravím předsedu rady a předsedkyni komise, kteří jsou zde s námi v sále po výsledcích mimořádného zasedání Evropské rady, která se konala od 17. do 21. července, jsem se po konzultaci s konferencí předsedů a podle článku 154 odstavce 4 jednacího řádu rozhodl svolat toto mimořádné zasedání v 9.30 dnešního dne, tak aby parlament mohl diskutovat a vyjádřit své stanovisko eh, k plánu obnovy a víceletému finančnímu rámci na léta 21-27. A tímto mimořádným zasedáním e, prohlašuji e, za znovu otevřené zasedání z 10. července. Obdrželi jste program a jak se bude hlasovat e-mailem. Jsou nějaké připomínky? Připomínky nejsou, takže pořad jednání můžeme považovat za schválený a bude zveřejněný na webových stránkách plenárky a máme tedy stanoven pořad eh, našeho jednání. Zápis eh, ze schůzí z 8., 9. a 10. července 2020 a schválené texty byly distribuovány. Jsou nějaké připomínky? Nejsou. Takže zápis je tímto schválen. Ještě několik eh, oznámení. Eh, příslušné orgány Německa mi oznámili zvolení eh, paní Manuely Rýpy do Evropského parlamentu za pana Klause Bucknera počínaje 16. červencem 2020 po rozsudku Evropského soudního dvora z 19. prosince a s ohledem na Junta Electoral Central z 3. ledna 2020 a po rozhodnutí nejvyššího tribunálu 10. ledna 2020 eh, bere eh, parlament na vědomí eh, zvolení pana poslance Chordisole i Fernando na místo pana Junkera i Diese. Eh, počínaje. Eh, místo se uvolnilo 3. ledna 2020. Vítám nové kolegy a doufám, že eh, jejich mandát bude úspěšný. Zelení mi sdělili rozhodnutí o změně, která se týká jmenování do parlamentních výborů s účinkem počínaje dnem dnešního oznámení. Paní poslankyně Rýpa bude eh, součástí výboru eh, ITER a výboru pro obranu. Děkuji. A nyní zahájíme jednání o prohlášení rady. Ještě se hlásí pan poslanec Weber, prosím. Mr. President, dear colleagues, before... Pane předsedo, vážení kolegové, než se pustíme do diskuse o výsledcích Evropské rady, mám jednu velice naléhavou věc, kterou bych rád plenárnímu eh, zasedání chtěl sdělit, a to je situace v Středomoří. Viděli jsme, že tam dochází k vojenským akcím ze strany Turecka. Eh, víme, eh, viděli jsme také příklad církevního náboženského šovinismu, že Aja Sofia, symbol smíření, se není změnila na mešitu. A to jsou tedy eh, kroky ze strany eh, Turecka a není to pouze problém eh, Turecka a Řecka a Kypru, ale je to evropsko-turecký problém a proto se domnívám, že přítomnost pana předsedy Michela a paní předsedkyně von der Leyen, že musíme jasně říci, že stojíme po boku našich řeckých a kyperských spoluobčanů a myslím si, že by ten dialog samozřejmě měl být i nadále otevřený, ale nyní je také čas, abychom učinili nějaké kroky, zvážili sankce vůči Turecku, musíme eh, eh, něco udělat a musíme to udělat okamžitě. Takže toto jsem chtěl plenárnímu schromáždění říci. Děkuji, pane předsedo Webre, a nyní prosím kolegy, kteří sedí na místech, aby měli roušku, tak eh, jak to máme v pravidlech. A nyní tedy budeme diskutovat o prohlášeních Eh, rady a komise a slovo dostává pan předseda Charles Michel. Pane předsedo, dámy a pánové, vážení členové Evropského parlamentu, Čtyři dny a čtyři noci jsme jednali, jednání byla velice složitá, a dohodli jsme se na balíčku obnovy a na evropském rozpočtu. A v tomto okamžiku jsem přes, ten, myslím si, že tento okamžik je naprosto převratným okamžikem evropské historie, protože se nám podařilo jednat rychle, s naléhavostí a za méně než dva měsíce jsme připravili díl ve výši více než 1,8 bilionu eur. Je to masivní reakce ve eh, srovnání s předchozí krizí a je to masivnější reakce ve srovnání i s Čínou nebo Spojenými státy. Tato dohoda je eh, průlomová v mnoha ohledech. Je to poprvé v evropské historii, kdy jsme se rozhodli společně si půjčovat, abychom financovali výdaje. Je to také poprvé Eh, poprvé, kdy naše rozpočtové fondy jsou eh, spojeny s naší klimatickou ambicí a rovněž eh, poprvé bude náš rozpočet přímo napojen na rule of law, na vládu práva. Jsem přesvědčen, že v tom spočívá síla Evropy. Dámy a pánové, eh, stojím zde dnes před vámi eh, s touto dohodou, kterou jednomyslně eh, podpořilo všech 27 lídrů. Všichni museli v něčem ustoupit, aby zase něco získali. Je to velice silná a ambiciózní dohoda pro Evropu a pro Evropany. Je vyvážená, spravedlivá a průlomová. Proč? Protože posílí naše tři společné cíle konvergenci, odolnost a transformaci. Pokud jde o fond obnovy, eh, Next Generation EU je to tedy významný krok, jak řešit eh, dopady eh, covidové krize. Je to celkem 750 miliard eur, 390 v grantech a zbytek v půjčkách. A půjde to těm nejzasazenějším regionům a oblastem a 30 eh, je svázáno s bojem proti klimatickým eh, změnám a zajistíme, aby tyto prostředky byly dobře vynaloženy a řádně řízeny. Pokud jde o rozpočet, eh, rozhodli jsme se tedy pro 1,74 miliard eur a cílem je eh, snižovat rozdíly eh, mezi evropskými eh, regiony pomocí transformaci a zajistit konvergenci. Otázka víceletého finančního rámce. Tam jistě někteří hovoří o tom snížení oproti původnímu návrhu komise. Ale podívejte se na ten na ta eh, východiska, z čeho jsme eh, začínali, na to eh, porovnání a když se na to podíváme, tak vidíme, že většina zemí dostává oproti minulosti více prostředků. Je to v digitální oblasti, v oblasti Horizon Europe, Erasmus a navrhujeme také zřídit zvláštní rezervu. Takže uvědomme si, že je třeba v rámci této dohody podpořit především ty země, které nejvíce byly zasaženy eh, covidem a eh, brexitem. Hodně Eh, pozornosti se věnovalo také rabatům, těm eh, korekcím, opravám. Je třeba, že ty byly pro jednu zemi ponechány, pro čtyři další zvýšeny a je pravda, že i toto je součástí té globální dohody, protože zde máme velice výjimečnou situaci a bylo třeba eh, zmobilizovat prostředky do fondu obnovy, takže došlo tedy i k tomuto rozhodnutí. A potom je zde ještě otázka eh, vlastních zdrojů. My jsme hodně formálně a neformálně diskutovali i eh, s tímto schromážděním o té velice ústřední otázce protože se domníváme, že vlastní zdroje mohou představovat obrat eh, v tom, jak si Evropa představuje svou budoucnost. A myslím si, že jsme splnili to, co jsme si ještě před několika týdny možná ani nepředstavovali, možná jsme to ještě překonali. Stanovili jsme určitý politický harmonogram a je tam ještě jeden další bod oproti původnímu návrhu komise a to je to, že začneme eh, eh, splácet ještě v rámci tohoto víceletého finančního rámce, nikoli až v tom příštím, což je velice eh, silný politický signál pro to, abychom jak si byli zavázáni před parlamentem, zavázáni jsou i představitelé jednotlivých států, k tomuto a týká se tedy ty vlastní zdroje jak uhlíku na hranicích, tak digitalizace, tak e, systému obchodování s emisními e, povolenkami a vše by to mělo probíhat na základě politické a demokratické debaty a samozřejmě by to e, měly probrat i národní parlamenty, protože jde o otázky skutečně ústřední pro budoucí orientaci Evropy. A pokud jde o úlohu Evropského eh, parlamentu, to je samozřejmě naprosto eh, zásadní věc. Eh, určitě zde o tom budete debatovat. Je zde samozřejmě ta institucionální úloha Evropského parlamentu, jeho úloha spoluzákonodárce a budete tedy o fondu pro obnovu a odolnost eh, hovořit a podle článku 11 eh, samozřejmě eh, je zde stanovena společná kontrola, společné vyjádření se k této dohodě. Já už pět let zasedám eh, v radě, ale poprvé jsem ji řídil. Eh, bylo to dnes opravdu eh, v uplynulých dnech velice náročný, náročné. Hovořili jsme také o vládě práva, o právním státu. Myslíme si, že to je velice důležitá etapa toho jednání a je to velice důležitá podmínka, kondicionalita. To znamená, Každý zde musí hrát svou úlohu, jak eh, komise, tak Evropský parlament, ale také Evropská rada. Musíme vést eh, politickou eh, diskusi a určitě se k tomu budeme muset v budoucnosti mnohokrát vracet, protože to je centrální, zásadní téma pro naši demokratickou debatu v Evropské unii. A na závěr bych, eh, dámy a pánové, chtěl říci, že před několika eh, dny eh, jsme překročili na světě hranici 600 tisíc úmrtí na COVID. COVID zpřevracel způsob fungování naší demokratické společnosti ještě jsme si nikdy, eh, ještě jsme si před několika měsíci nedovedli představit, že eh, budou tolik eh, podrobeny zkoušce naše zdravotní systémy, že budeme mít omezenou osobní svobodu a je třeba si uvědomit, že do budoucnosti musíme postupovat s ohledem na humanitu, na všechny naše občany. Ta dohoda, kterou vám dnes předkládám, je samozřejmě dohodou finanční, ale ve skutečnosti je to ještě více, protože prostřednictvím té debaty, která je nyní zahajována, eh, se zde ukazuje směr, který chceme v nadcházejících letech dát evropskému projektu. A domnívám se, že je to skutečně dohoda eh, historická. Nechci, abyste mne podezírali z přílišného romantismu, ale eh, Eh, myslím si, že eh, možná někdo ani eh, nevěřil, že se takto dohodneme o vlastních zdrojích, o budoucích investicích a v podstatě zde dochází k takové obnově toho manželského slibu, který jsme před 30 lety uzavřeli a myslím si, že pokud eh, vyšleme tento signál Evropanům, tak je to signál velice robustní, eh, důvěryhodný, který jim říká, že Evropa zde je, Evropa je i nadále pevná a silná. Děkuji. Děkuji mnohokrát, pane předsedo Micheli. A nyní má slovo paní předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen. Prosím. 600 tisíc 600 tisíc obětí smrtelného virusu, viru, 600 tisíc životů, které skončily příliš brzo. 600 tisíc rodin, které jsou dnes neúplné, 600 tisíc 000 které zůstanou navždy otištěny v naší paměti a našich srdcích. A víme, že tomu bohužel není konec. Zatím ne. A za tímto smutným průvodem vnímáme i strašlivý dopad na naše hospodářství. Naši občané, pracovníci, podniky, všichni trpí a všichni bojují. Tato pandemie nás zaskočila na počátku tohoto roku a, a jistě máme všichni v paměti křivky nemocných, které rostly, rozkol mezi našimi zeměmi, který hrozil. Slyšeli jsme zraňující kritiku, slova, která nás rozdělovala východ, západ, sever a jih, diskuze o koronabondech, které um, ty diskuze končily s dviženým prstem a alternativ nebylo mnoho. bylo předloženo pouze málo řešení, ale ta řešení, která byla předložena, byla mezivládní, to znamená, aniž by se využila evropská metoda, společná metoda a byl zapojen Evropský parlament. A připomínám, že jsme se ani neschodli na rozpočtu, na evropském rozpočtu, a to dva roky po, ná, po předložení návrhu. Z tohoto důvodu Evropská komise předložila evropský návrh, aby zabránila chybám, ke kterým došlo v minulosti. Evropský návrh pro evropskou obnovu. Next Generation EU. Vážení poslanci, my všichni víme, že Evropa zatím ještě není z nejhoršího venku, ale Evropa nyní vidí, jak se začíná rozednívat, ukazuje se mm, první světlo na konci tunelu. A tento týden um, jsme tady udělali důležitý krok tím, že jsme tahli za jeden pro vás 26 členských států zpět na komisi. Získali jsme prostředky na kapitálovém trhu, abychom potírali nejhorší eh, krizi společně. Next Generation EU představuje jedinečný nástroj obnovy 750 miliard euro. 750 miliard euro na podporu opatření proti nejhoršímu 750 miliard pro posílení našeho jednotného trhu. 750 miliard euro abychom investovali do Evropské zelené dohody, digitalizace, modernizace jednotného trhu, tak abychom byli skutečně odolní. 27 26 eh, zemí, když se dohodne na něčem takovém v tomto eh, v této věci, to je samozřejmě velká výzva a je zapotřebí velké odvahy, politické vůle a samozřejmě je třeba dávat i brát. Samozřejmě, že to není nic jednoduchého, ale e, je to něco, za co je třeba bojovat. Jistě to stojí za to. A já děkuji Charles Michelovi za skvělou spolupráci a za důvěryhodné zvládání této věci a řízení. E, děkujeme za evropského ducha před eh, nedávnou dobou eh, se říkalo žádné půjčky, ovšem dnes tady máme dohodu, eh, díky které tady budeme 390 miliard v garantech a půjčkách. A ano, je tady méně garantů Eh, a prostředků, než Evropský parlament a komise si přáli, ale musíme si říci, že je to velký výdobytek ve srovnání s počátkem, když jsme začali vyjednávat a velmi to ovlivní celkovou situaci. Budeme investovat do reform, eh, které zohledňují evropské eh, priority v souladu s potřebami jednotlivých zemí. A protože je to evropská investice, do evropské unie, v Evropské unii, je velmi důležité, aby Evropský parlament v této věci sehrál klíčovou úlohu. Jakožto spoluzákonodárce bude mít Evropský parlament možnost plně se vyjádřit k návrhu tohoto nástroje a k jeho fungování. Evropská komise zajistí plnou transparentnost a je připravena vést strukturovaný dialog o prioritách a výdajích. A chceme pravidelně diskutovat o národních plánech a e, realizaci a implementaci. Společně takto zajistíme, že Next Generation EU dosáhne kýžených výsledků a dopadu. Next Generation EU urychlí digitální transformaci. 30 z tohoto nástroje a z víceletého finančního rámce bude vydáno na projekty, které souvisí s klimatickými změnami. A pokud se nám to podaří zvládnout, tak Next Generation EU bude největším stimulem pro investice a reformy na celém světě a budeme investovat do realizace 5G, do infrastruktur, industriální digitalizace, obnovitelných strojů, energeticky efektivních budov a dalších projektů. Tímto způsobem budeme potírat klimatické změny a zároveň budeme modernizovat tyto pobídky podpoří také nezbytné strukturální reformy, díky kterým budeme odolnější. A budeme mít také fond pro spravedlivý pro spravedlivou transformaci, tak abychom podpořili ty osoby, odvětví a regiony, které se budou muset přizpůsobit nejvíce. Jak víte, přála bych si toho více, ale tato dohoda zajišťuje 285% navýšení, pokud jde o Just Transition Fund a to 17,5 miliardami eur. To opravdu ovlivní situaci a bude mít dopady. Velkým vítězem tohoto summitu jsou nové vlastní zdroje. Jednomyslně jsme se dohodli, na tom, že potřebujeme nové vlastní zdroje, máme jasný harmonogram a propojili jsme je také eh, se splácením. To je veliký historický krok pro Evropskou unii, který přivede vpřed. Evropská komise a Evropský parlament o tento krok usilovali již dlouho a nyní nesmíme plítvat časem. Komise předloží balíček nových vlastních zdrojů které budou zahrnovat digitální poplatek a také tady budeme mít mechanismus, uhlíkový mechanismus přizpůsobení na hranicích a dále rozšíření e, obchodování s emisemi, protože tyto věci spolu souvisí. Uhlík musí mít svou cenu ve všech klíčových odvětvích ekonomiky a musíme zabránit úniku uhlíku odjenut, tak abychom zajistili udržitelnost a konkurenceschopnost Evropské unie. Vážení poslanci, dovolte, abych zmínila další téma, které je srdcem Evropské unie. To jsou naše hodnoty. Tyto hodnoty, které zahrnují dodržování právního státu, jsou základem Evropské unie. Tyto hodnoty jsou závazné, jsou mm, podmínkou a nelze je docenit. Nemají, nemají žádnou. Eh, nelze je docenit, mají nedocenitelnou cenu. Je potřeba chránit naše finanční zájmy a já to, co přišlo, velmi vítám, protože je to velmi důležité, protože máme ještě více vyčleněných prostředků v rámci Next Generation EU než kdykoliv v minulosti. Ovšem v této souvislosti Evropská komise bude velmi pečlivě sledovat tyto věci. Podíváme se na náš návrh z roku 2018 o právním státu. Budeme spolupracovat se zákonodárci Abychom zajistili, že návrh z roku 2018 je vylepšen tam, kde to bude nezbytné, tak abychom chránili náš rozpočet a dodržování pravidel právního státu, tak aby tyto věci opravdu byly úzce propojeny a musíme dělat vše, co bude v našich silách, abychom chránili evropské prostředky tím, že zvýšíme boj proti podvodům. Musíme mít nezbytné a správně nastavené pojistky a i databáze, které nám umožní zjistit, kdo jsou koneční příjemci evropských prostředků. A budeme tady úzce spolupracovat i s Evropským parlamentem v příštích týdnech a měsících, abychom tyto cíle naplnili. Vážení poslanci, úvodem jsem uvedla, eh, že Dohoda Evropské rady představuje světlo na konci tunelu. Ovšem, kde je světlo, je i stín. A v tomto případě stín představuje um, otázky dlouhodobého rozpočtu, protože tady budeme muset udělat velmi politování hodná rozhodnutí v mnoha programech, které, které jsou důležité pro důležité evropské hodnoty. Například eh, Horizont a eh, program zdraví, eh, investice pro Evropskou unii. Všechny tyto programy byly navýšeny, ale rozhodně ne tolik, jak bychom si přáli. Myslím si, že objem vně, externích fondů, zejména tedy těchto fondů, je velmi um, znepokojivý. Měli bychom si uvědomit, že hodnota evropských projektů je mnohem větší než jejich náklady. To musíme mít na paměti. Podařilo se nám zabránit ještě horším škrtům, které si přáli některé členské státy. Ovšem tento víceletý finanční rámec zůstává hořkou pilulkou, kterou není snadné spolknout. A já vím, že Evropský parlament to vnímá stejně. And here again. A i v tomto případě bychom měli trošku poodstoupit a uvědomit si, odkud vycházíme, než jsme začali. V tomto rozpočtu byla díra 70 miliard eur z důvodu Brexitu. Protože přispíval o jeden členský stát méně. Dobrá zpráva však je, že se nám podařilo v podstatě zaplnit celou tuto zející díru ale to znamená, že každá země musí přispívat více. A když k tomu dáme ještě Next Generation, tak máme masivní prostor 1,8 bilionu. To je 13 našeho hrubého národního důchodu celé Evropské unie. A víceletý rámec zvýší, navýší naše politiky o více než 50 Podívejte se, kde jinde ve světě někdo může říct to samé. Dámy a pánové, Máme nyní příležitost společně dosáhnout historického milníku pro Evropu. Otevřely se dveře, které byly velmi dlouho uzavřené. I když je to příležitost velmi smutná, je to také nová příležitost Evropy pro naše společné společenství. Ehm, před deseti lety u příležitosti finanční krize jsme sice Evropskou unii a eura ochránili před rozpadem, ovšem interní cena byla gigantická. Naše národní hospodářství se vyvíjela rozporuplným směrem nebo odlišným směrem. Mladí lidé museli opouštět své domovy, aby si našli práci a um, rostlo zadlužení mezi jednotlivými státy. Trhly nejsou patrné dodnes. Ovšem tentokrát mnohé uděláme jinak a já se donívám, že mnohé lépe. 750 miliard euro. Převážná část ve formě příspěvku to je veliký signál solidarity a ochoty provádět reformy. Next Generation EU to je nástroj, eh, který znamená mnohem více než eh, pouze peníze. V minulých krizích evropské národní státy obcházely evropské instituce. Také to plynulo z nedůvěry. To znamenalo v té době, že nebylo možné mm, ty věci mm, ze strany Evropského parlamentu nějak ovlivnit a podílet se na jejich nastavování. Ovšem tentokrát je to jinak tentokrát jsme vsadili na společné řešení. I proto, že Evropská komise o to aktivně usilovala a přesvědčila ostatní moudrým návrhem. Díky Next Generation EU všechny členské státy budou stejným způsobem schopny pomáhat svým občanům a podnikům, aniž by veřejné rozpočty byly eh, neúnosně přidušeny. To vše vychází z evropské metody, tento nástroj, a proto se mu podaří léčit naše rány a spojí nás. Tentokrát zodpovědnost za osud Evropy a budoucí šance našich dětí ukládáme na naše společná široká ramena. Je to břemeno, které společně s ochotou k zodpovědnosti a s píchou poneseme. Ať žije Evropa. Grazie. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně von der Leyen. Nyní si vyslechneme představitele politických skupin za EPP, pan předseda Manfred Weber, prosím. Prezident Sassoli, prezident. Vážený předsedo Sassoli, pane eh, předsedo Micheli, paní von der Leyen, kolegové. V uplynulých několika dnech jsme viděli alternativu potenciálního hororového scénáře nacionalismus. A my, jakožto EPP, jsme rádi, že Rada nyní vysílá jasný signál pospolitosti. Nikde jinde na světě nemáme 27 členských států, které by byly schopny vyslat takové jednotné poselství tváří v tvář krizi covidu. Proto chci poděkovat všem, včetně Angely Merkel a, Merkel, Merkelové a další, a Uršuli a vám, Charlesi, udělali jste skutečně velký kus práce, udrželi jste Evropu pohromadě um, v duchu solidarity, který je stále živý. Mě těší ta dohoda, o tom není pochyb, ale netěší mě některé věci. Jistě vítáme tento výstup, ale žijeme v parlamentní demokracii. To znamená, že ten, eh, ta dohoda nyní je zde v Evropském parlamentu. A v podstatě eh, nyní no, to máme před sebou a mus, nesmíme věci zdržovat. Slyšíme eh, tyto argumenty ohledně, eh, ale první víceletý rámec, první tento návrh víceletého rámce byl na stole rady již v roce 2018, takže nám prosím neříkejte nic o zdržování. Měli jsme na to spoustu času. A to, co děláme teď, to je řádný postup na základě Lisabonské smlouvy. A je tu mnoho bodů, které si zaslouží kritiku. My zatím nejsme připraveni zkousnout tu hořkou pilulku, zejména pokud jde o víceletý finanční rámec. My si myslíme, že nevychází odpovídajícím způsobem vstříc očekávání eh, budoucích generací. Musí být více zaměřen na budoucnost. A já jakožto zvolený zástupce parlamentu musím vycházet ze slibu svým voličům. Například se eh, slíbila eh, pohraniční a pobřežní stráž a teď na to není dost peněz. Také se řeklo, že budeme řešit velké ehm, metly, choroby, jako je třeba rakovina. A teď jsou tu obrovské škrty zdravotního rozpočtu a to přitom v době korony. EPP také eh, slíbil velký podnět na posílení inovací ale my přitom ztrácíme vůči Číně, Ázii. Přicházíme tak o náš budoucí potenciál. A také se s, třeba samé škrty, co se týče politiky sousedství. To je jedna věc, o které se musíme bavit. Za druhé, Evropa není žádnou eh, dojnou krávou ne, nebo bankomatem pro národní rozpočty. 90% z těch 750 miliard eur v rámci fondu Next Generation EU půjdou rovnou do rozpočtu členských států a zatím nikdo přesně neví, na co se vynaloží. A e, předáci se vrátí domů s velkou tučnou obálkou peněz, ale je zatím skutečně evropský duch? Já se obávám, že se to vynaloží ve prospěch některých oblíbených e, národních favoritů. Ale jde o to, jestli to půjde skutečně na tvorbu růstu. V příštích několika měsících tu budeme sedět a budeme si stěžovat, že evropský občan nechápe, eh, jaký je účel evropských peněz. Budeme si stěžovat, že lidé, že lidé nevnímají tu přidanou evropskou hodnotu. To je to drama. Jemu už budeme muset znovu čelit, pokud nevynaložíme tyto prostředky na jasné evropské projekty, jako třeba naši předchůdci s Airbusem. Proto si myslíme, že Rada se měla dohodnout například na skuteč, skutečné nadnárodní síti 5G nebo na plánu eh, evropského vodíku, vodíkového pohonu. Občané se mohou spolehnout na Evropský parlament, že my se nevzdáme těchto myšlenek. A chceme mít slovo v tom, jak se evropské prostředky vynaloží a budeme skutečně tím hlídacím psem, co se týče evropské přidané hodnoty. Já vás vyzývám, paní předsedkyně Forden Line, abyste navrhla seznam inovačních evropských projektů, k němuž by přispěly všechny členské státy prostřednictvím Fondu obnovy v příštích eh, měsících. A za třetí, musíme znovu hovořit o právním státu. Poprvé jsme navázali prostředky na právní stát, na mechanismus právního státu, ale když se podívám na prohlášení našich předáků, tak Eh, jsem trochu zmaten. Někteří říkají, že ne, tu žádná vazba není. Někteří říkají, že peníze půjdou jenom s touto podmíněností. Ale my musíme jasně implementovat princip. Žádné prostředky bez dodržování evropských pravidel a mechanismů. Ještě jednou chci poděkovat za výsledek. Po eh, Evropské radě nyní musíme pracovat na rychlých řešeních využijme není ten čas, který před námi je, tomu, abychom tuto dohodu zdokonalili. A my jsme na to připraveni. Děkuji, pane předsedo Webre. Nyní za SAD paní předsedkyně Irače Garcia Perez. Děkuji, pane předsedo, pane předsedo Micheli, paní předsedkyně von der Leyen. Dovolte mi, abych eh, zmínila slova jedné Eh, zdravotní sestřičky z, Madrid, z barcelonské nemocnice Vaje Debron, která hovořila eh, při eh, jedné příležitosti, kterou si připomínali oběti, že pracovali až do konce svých sil, že udělali vše pro lidi, o které pečovali a že nikdy nelitovali toho, jaké poslání si vybrali tedy zachraňovat lidské životy, i když eh, mnozí z jejich kolegové eh, tam položili své životy, byli jsme vlastně ti kteří doprovázeli na jejich poslední cestě staré lidi, kteří umírali, kteří mohli eh, slyšet své děti pouze přes telefon. Prolili s nimi hodně slz. A ta dohoda, která bylo eh, dosaženo v radě eh, pane Micheli a paní von der eh, Leyen, bude zapsána do historie Evropské unie, protože poprvé se člen, v historii se členské státy rozhodly, že se společně zadluží, což ještě před třemi měsíci bylo nemyslitelné. A chci připomenout, že právě tento parlament inicioval tento návrh. Musíme se jakožto instituce cítit pyšní. Eh, zamítnutí jednomyslného hlasování a eurodluhopisů eh, znamená, že se Evropa ještě stále více eh, federalizuje a ta jednotlivá veta během toho jednání ukazovala tu odvrácenou stranu Evropské unie a nyní máme příležitost eh, vybrat si i nový eh, způsob toho, jak přijímat rozhodnutí v Evropské unii. Děkuji za eh, ten kompromis, kterého jste dosáhli, myslím si, že jsme se poučili z té krize a z reakce na krizi v roce 2008, kdy politika eh, škrtů pomohla bankám, ale zapomněla na lidi, tak nyní vidíme, že to budou občané, kdo budou naší prioritou a musíme eh, zaměřit své úsilí na nezbytné transformace, tak abychom dospěli ke společnosti, která bude zelenější, spravedlivější, digitálnější. Sociální demokracie nikdy nedopustí, aby Eh, ta obnova dopadla na bedra těch nejzranitelnějších a připravíme eh, Eh, roadmap, eh, ve které budou nové vlastní zdroje, eh, které nebudou omezovat kupní sílu přispěv daňových poplatníků ani rozpočty členských států. Je třeba, abychom z této krize vyšli za pomoci správného danění, protože není možné, aby daně v některých členských státech byly nastaveny tak, že nadnárodní společnosti vlastně na daních, na nízkých daních ubírají prostředky, které by jinak šly do státních rozpočtů. Je třeba zajistit, aby ten plán byl eh, co nejdříve eh, spuštěn a Evropský eh, parlament jako spoluzákonodárce, který má eh, legislativní pravomoc, pokud jde o rozpočet, bude s eh, radou jednat jako rovnoprávný partner. My samozřejmě eh, jsme rádi, že dohoda byla schválena, dohoda Fond obnovy, ale nejsme příliš spokojeni, pokud jde o víceletý finanční rámec. Nelíbí se nám škrty na těch dlouhodobých plánech, protože je třeba, abychom posílili naši strategickou autonomii, snižovali rozdíly mezi členskými státy a tam byly ty pro prostředky omezeny. Budeme se eh, snažit pracovat na tom, abychom zvýšili financování InvestEU, Horizontu, Erasmu, Life, Europe, Digitální Evropa, eh, stejně tak jako prostředky na humanitární pomoc, protože ta naše obnova nemůže jít na úkor eh, pomoci těm lidem, eh, kteří ji nejvíce potřebují, kde žijí ještě v horších podmínkách, než žijeme my, což je jak v Evropě, tak také za hranicemi Evropy. A budeme jasně vystupovat proti čemukoliv, co by ohrožovalo eh, právní eh, stát, právní stát a evropské svobody, ty musí být plněny, to je pro nás SD jasné, nechceme dát ani jedno euro těm vládám, které nebudou plně dodržovat právní stát a základní hodnoty Evropské unie. Eh, soudruzi a soudružky. Když eh, politika přestává být užitečná pro lidi a pro společnost, eh, přestáváme důvěřovat politice a proto je v tomto okamžiku čas na politiku s velkým P, která se dokáže dohodnout, eh, která si eh, nechá ujít soukromý zájem ve prospěch zájmu veřejného. To musíme v současnosti eh, řešit. Včera mi jeden chlapec na sociálních sítích říkal, že začal znovu věřit v tomu, že Evropa je možná. A snažme se zavázat k tomu, že tuto důvěru eh, nesklameme. Děkuji mnohokrát paní předsedkyně Garcia Perez a nyní na Rinu, za Rinu pan předseda Dačan Čolos, prosím. Děkuji, pane předsedo, dámy a pánové. Pane předsedo, paní předsedkyně, já bych chtěl v první řadě poblahopřát panu Charles Michelovi, předsedovi Evropské rady, za jeho odhodlání a touhu po kompromisu. A zvláště Charlesi za to, že jsi spolu se, vůči Evropskému parlamentu udržoval tu atmosféru důvěry, protože my spolu musíme spolupracovat, to je třeba jasně říci. Za několik eh, týdnů se Evropě podařilo osvědčit bezprecedentní solidaritu a e, rozhodli jsme se o společné e, zadlužení, e, budeme muset dluhy splácet společně, abychom čelili bezprecedentní krizi. My jsme již od dubna a května si toto hodou přáli, jsme velice rádi, že se stala realitou. Ale ta historická dimenze této dohody, které bylo v radě dosaženo, by nám neměla bránit, abychom porovnali to, co je na stole s našimi ambicemi pro Evropu. A ty naše eh, cíle Eh, tam eh, v podstatě Evropská eh, rada chce více financovat národní programy na úkor programů komunitárních. Tato logika podporující národní zájmy ale nesmí ohrožovat naši schopnost vytvořit skutečně evropskou investiční strategii. A ten společný dluh, který budeme splácet, nemá smysl, pokud nebudeme financovat skutečně celoevropské projekty. A to je úkolem tohoto parlamentu. Ty národní programy musí obsahovat tyto evropské priority a Evropský parlament musí mít dostatek prostředků, aby se eh, v rámci interinstitucionální eh, dohody, jak si eh, by mohl vyjádřit souhlas s těmito programy. Je eh, třeba, aby víceletý finanční rámec obsahoval dostatek prostředků na financování našich budoucích politik, to znamená politiky výzkumné, digitální, pro mladé, Erasmus, krizové zdravotní programy. To je přece jedno z poučení z této krize a to je něco, co nemůžeme obětovat na E, oltář e, zisku na straně členských států. Také je zde debata o vlastních zdrojích. Bylo by neseriózní půjčovat si ty částky, aniž budeme přesně vědět, jak je budeme splácet. Interinstitucionální eh, jasný závazek je zde zcela nezbytný pro to, abychom schválili ty nové veři, eh, soukromé zdroje dříve, než eh, si začneme půjčovat. Toto je naše podmínka. Je třeba stanovit velice přesný časový harmonogram dříve, než začneme ten dluh splácet. Má skupina dá svou finál, svůj finální souhlas pouze pokud bude balíček obsahovat solidní eh, záruky, eh, že vyplácení prostředků bude vázáno na dodržování právního státu. Ne pouze deklarativní, ale eh, realistické a skutečně prováděné prováděný právní stát. Potřebujeme eh, nový systém s jasnými eh, pravidly, který nebude namířen na Polsko nebo na Maďarsko nebo na nějaký jiný členský stát konkrétně, ale je třeba zajistit, aby již nebyli eh, financováni politici ve vysokých funkcích, kteří se každodenně obracejí zády vůči našim hodnotám. Pane předsedo, tento, tato Evropská rada ukázala, že evropský projekt se nemůže omezovat na součet eh, eh, zájmu jednotlivých členských států, kde každý hrozí vetem. A eh, konference o budoucnosti Evropy se musí stát příležitostí pro definování toho, jak Evropu řídit, tak aby byly bráněny především zájmy evropských občanů a ta magie evropského projektu, jak jste velice správně řekl. Děkuji. Děkuji, pane předsedo Čolosi a nyní pan Nikolas Bej za ID. E Un jour historique pour l'Europe a déclaré Um, historický den pro Evropu um, prohlásil francouzský prezident Macron, ale to jsou velká slova, která nesmažou velké selhání. To, co tady bylo um, tady předloženo, je před, předmětem kritiky. Tady je eh, několik rezerv, které byly vyčleněny a náš Evropský parlament tady má eh, roli pouhé figurky. Parlamentní a legislativní práce by měla být respektována, aby byla důvěryhodná a proto potřebujeme alespoň minimum času. A eh, mnoho času jsme, včera jsme toho mnoho ztratili, protože evropské instituce eh, jak si se zapomněly zapojit do sanitární krize a eh, nedošlo k ekonomické ochraně a spolupráce mezi národy. Eh, bylo tady mnoho byrokracie, je to velmi důležitá křižov, křižovatka, ovšem Evropa tady selhala a v tuto chvíli je Evropa ještě dále občanům, je ještě vzdálenější a ne, poučila se ze svých chyb. Nepředvídala se krize a nespolupracovalo se ve chvíli, kdy ke krizi došlo. Došlo tedy k selhání Evropy a přesto toto selhání je předkládáno jako triumf. A, a Diskutovalo se eh, několik dní a ukázalo se, že národní zájmy budou vždy důležitější. Ano, pane eh, Macrone, eh, pane, paní Merkelová, akce tady existuje, ale ne ze strany Evropské unie výzkum, zemědělství a, ty, a Erasmus, to jsou věci, které zůstaly eh, stranou a je to další krok k centralizaci Evropy a ke vzájemnému sdílení dluhu. Ovšem otázka je, jaký skutečný zisk z toho budou mít naše národy. Ekonomická podpora, tu si mohli eh, zorganizovat jednotlivé země, tak aby potom mohli o prostředcích skutečně rozhodovat eh, podle svých priorit. Je to opravdu hořká pilulka a tato podpora tu domluvila Evropská komise a vše bude hrazeno z vlastních zdrojů a to je krok směrem k evropské dani. A pak je tady daň z uhlíku, eh, daň eh, v souvislosti s plasty eh, a, a je to v podstatě tak, jako tomu bylo dříve. Ty státy, které jsou čistými přispěvovateli, budou muset v budoucnosti ručit za tyto dluhy a Francie bude muset eh, eh, více přispívat do rozpočtu, zatímco má s něj pouze eh, malý zisk. Takže to je něco, co Macron vyjednal v rozporu se zájmem vlastní země. Tato krize by neměla být záminkou pro prohlubování evropské konstrukce. Měli bychom hájit zájmy členských zemí. Děkuji. Za zelené pan Filip Lambert. Il s'appelle Mark Rutte. Mark Rutte, nizozemský liberál Sebastian Kurz um, a potom další, uh, další členové, někteří eh, jsou eh, tedy křesťanskými demokraty, jiní jsou socialisté a Evropská unie eh, v podstatě um, čelí bezprecedentní eh, krizi. A je tady několik členských států, které mají problémy a pak jsou tady finanční trhy. Hmm vzniká napětí, které by opravdu mohlo být osudné. Pokud byste byli upřípní, tak byste vysvětlili členským státům, jaký prospěch má jejich členský stát a nakolik eh, eh, těží z členství v Evropské unie. Eh, velmi cynicky je tady eh, snaha eh, ponechat si to dobré z jednotného trhu a ne, nikdo za to nechce platit cenu. Orbán Viktor o tom hovoří tímto způsobem, pak jsou tady také polští pseudodemokraté a Evropská unie podle nich je jakousi bombou a podporuje oligarchy. Ovšem, kdyby byli upřímní, tak by vysvětlili svým občanům, nakolik budou mít prospěch z členství v Evropské unie a jak je důležité, že eh, jsou dodržována práva eh, a pravidla právního státu. Ovšem, eh, tito lidé by chtěli mít všechno. Okamžik je velmi závažný. Mnoho občanů, eh, tisíce již zaplatilo svým životem eh, za pandemii a v tuto chvíli nám chybí čas. Musíme řešit klimatické výzvy a držet krok eh, s ohledně situace Číny, Ruska, USA. Eh, máme tady Erdoana a Evropská unie je opravdu osamocená ve chvíli, kdy se snaží eh, udržet svou pozici a hájit lidská práva. Ovšem nyní bylo jednomyslně ehm, rozhodnuto a návrh komise pro řešení pandemické krize eh, byl velmi seškrtán. Bylo to tady řečeno, ale eh, ta iniciativa tady byla a je tady snaha o obhájení situace do budoucnosti. Evropský rozpočet byl opět seškrtán, zejména pokud jde o zelenou dohodu. Eh, Fond pro venkovský rozvoj, to je složka společné zemědělské politiky, byl seškrtán na polovinu a evropští vůdci samozřejmě tady škrtali a to i v oblasti vědy a výzkumy. výzkumu. Pokud jde o pozitivní stránky, tak jsme eh, rádi, že 30 je věnováno eh, boji proti klimatickým změnám. Ovšem není tady mechanismus pro skutečnou kontrolu a vlastně eh, tady dochází k určitému zastírání. Eh, skutečnosti, nebo může k němu docházet. Mechanismus, který byl přijat, je vágní a nic nezaručuje, že bude v praxi skutečně fungovat. A, paní Angela Merkel a Charles Michel z toho ovšem udělali důležitou složku rozpočtu, tedy eh, z toho, že Evropská unie bude takto podporovat společné investice. Otázka, jak tyto věci eh, splatit, to je zatím ještě nevyřešená záležitost. A eh, je tady otázka daní, které asi budou eh, zvýšeny. Je tady daň digitální, daň na velké podniky a pokud bychom přijali společné zdroje, tak by to byl určitý prototyp rozpočtové unie, bez které Evropská unie nebude mít eh, svou váhu. Je tedy velmi důležité, aby realizace tohoto plánu byla taková, abychom eh, obnovili důvěru. To je důležitá složka pro budoucnost. My jsme připraveni začít vyjednávat takového okamžiku, dokud nebudeme být uspokojivý, objem prostředků i jejich nasazení v jednotlivých oblastech zohlednění eh, evropských zájmů. Chtěl bych eh, se obrátit na pseudodemokraty svými projevy a činy, které z Evropské unie eh, dělají jakýsi nový sovětský svaz, podporují nacionalismus občanů a obrací občany jedné země proti druhým. Britští konzervativci eh, kráčeli touto cestou a my všichni víme, jak to dopadlo. My, Evropané, více než kdy dříve se musíme spojit, abychom všem v současnosti i v budoucnosti zajistili podmínky pro důstojný život. Pouze společně se nám podaří dosáhnout eh, takové síly, abychom mohli eh, společně pokračovat do budoucnosti. Nikdy se nevzdáme. Děkuji, pane předsedo Lamberci. Dříve než eh, budu Budeme pokračovat, zahájíme hlasování o pozměňovacích návrzích k návrhu rezoluce o výsledcích mezinárodní Eh, mimořádné eh, rady od 10.30 do 11.45. Eh, způsob podobně jako minule zahajuji první, hlasova, první kolo hlasování. Máte čas do 11.45 a výsledky budou ve 13.30. Děkuji. A nyní pan předseda Zíle za EKR. Mikrofon. Uh, uh, Takže chci říct jen toto. Bylo jasné poselství, které jsme měli před radou, že je čas jednat. Nebyla to snadná rozhodnutí, vyžádalo si to celé dny jednání a výsledkem jsou kompromisy, které vyžadují velkou flexibilitu, ale celkový výstup ukazuje společný respekt, který umožní dospět k rozumné dohodě, tak jak o tom hovořil Manfred Weber, a to nám umožňuje postoupit vpřed. Pak jsou tu jiní v této sněmovně, kteří nesouhlasí. Občané Evropy chtějí, aby na pandemii reagovali zejména vlády státu. A my cítíme solidaritu, ale považujeme Eh, národní vlády za hlavní aktéry, kteří, které, eh, kteří by měli zajišťovat eh, podporu a konkrétní opatření. A samozřejmě, že vlády musí využívat i zdroje solidarity a mu nesmíme zapomínat, že nejdůležitější je vracet pracovní místa a naději našim občanům, aby mohli přežít a, a aby měli lepší budoucnost. A tento maratonový summit není samozřejmě konec cesty. Vidíme věci, které se ještě budou muset dořešit. Fondy nebudou hned dostupné těm nejpostiženějším, ale je pro nás těžko, těžko akceptovatelné, že nebudou ty finance pros, eh, k dispozici po dobu 12 či více měsíců. To je velmi riskantní, hrozí prodlevy a bylo by to nebezpečné. Jsme připraveni ke pracovat na zlepšeních, aby se dohoda finalizovala co nejrychleji, ale musí se dotáhnout některé oblasti, zejména víceletého finančního rámce, kde, které by se daly zlepšit. Škoda, že jsou tu škrty v zemědělství, a rozvoj venko, venkova. Dále digitální agenda, konkurenceschopný vnitřní trh se zaměřením na geopolitickou agendu. To hrozí tím, že Evropa bude špatně e, připravena na to čelit globálním konkurenci. A ještě musíme vstoupit do vyjednávání, do víceletém finančním rámci, tam je role parlamentu jasná, nebude to jednoduché, jsme rozděleni podle členských států a politických názorů. Ale nemusíme to samozřejmě, eh, neměli bychom to zdržovat a měli bychom finalizovat dohodu, jak je to nejlépe možné. Děkuji mnohokrát za GUE, pan Martin Širdevan, prosím. vielen Dank, Herr Präsident. Děkuji, pane předsedo, paní von der Leyen a eh, Charlotte Micheli. Jistě vás překvapí, že eh, eh, nemohu příliš nadšeně souhlasit s vaším projevem. Členské státy se po dlouhé době konečně dohodly na Fond pro obnovu, kvůli které se komise společně zadluží, nás všechny zadluží. Evropská, Evropané museli velmi dlouho čekat na tento signál. Pozice Eh, v naší skupiny byla jasná. Evropská unie musí podat náležitou reakci na krizi a je potřeba se postarat o společnou zodpovědnost a spojit to s digitální transformací našeho kontinentu. Když tento výsledek eh, poměříme tím nárokem, který jsme měli, tak je to zklamání. A místo ambiciozního plánu byl předložen nástroj, který svým objemem pozůstává velmi pozadu, zatímco je nezbytné ehm, aby tedy eh, se zvládly propady eh, v národním eh, důchodu a vlastně tady není, nejsou dostatečné investice a postoj, který by mohl znamenat průlom, chyběl na tomto setkání, protože dominovala, EGA národních států. Nedohodl, nebylo, nepadla dohoda eh, ohledně eh, společného mechanismu právního státu, eh, rovné postavení mužů a žen, svobodný tisk a další věci. To nejsou žádné statky, které je možné za několik miliard utlumit nebo nedodržet, eh, nedodržet tu vysokou laťku a eh, s těmi daněmi, které tady byly navrženy, třeba ta daň z plastu a tak dále, to nebude fungovat. Eh, to by trvalo 130 let, než by se to celé splatilo. Je potřeba také daněvou spravedlnost, proto potřebujeme digitální daň, která by měla roční příjmy 8 miliard ročně, eh, daň eh, z finančních transakcí 75 miliard euro ročně a dále zdatění těch nejbohatších. Ti by také měli nést svůj podíl na obnově a e, vy jste to také trochu zmínila, paní van der Leyen, pane uh, Charles Micheli, e, daňová oáza eh, by měla být eh, v Nizozemsku měla být ukončena, daňové oázy nesmí v Evropě existovat. To celé není dostatečně ambiciozní a je to velmi pozadu za tou laťkou, eh, kterou požadoval náš parlament. Chceme více investic do budoucnosti a nemělo by se šetřit například na zdravotnictví nebo digitálních záležitostech a tedy tam škrtat a zároveň podporovat e, zbrojení. Evropa tady prošvi, proprásla příležitost a já si nejsem jist, jestli podobná příležitost ještě někdy nastane. Děkuji. Grát. Děkuji. Pane předsedo Šerdevané, a nyní nezařazení pan poslanec Čarus, Minuta. Vážení kolegové, dnes eh, prožívají všichni evropští občané historický den. Jsme svědky významné změny, kterou již eh, jsme dlouho eh, čekali. Já jakožto Ital a Evropan děkuji panu předsedovi, ministerskému předsedovi Kontemu za výborný výsledek a hnutí pět hvězd za spolupráci s ním. Next Generation EU ukončil eh, skutečnou eh, diskriminaci lidí i států. Obracíme stránku a musíme ji obrátit eh, úplně, takže pozor na ty škrty některých programů, budeme se snažit to zvrátit. Toto nesmí být pouze reakce na krizi, musí to být skutečně plán Evropy do budoucnosti, solidarita mezi národy a plány na zlepšení životního prostředí prostředí. Nechceme se už vracet zpět, chceme se vrátit k duchu eh, otců evropského projektu. Děkuji, pan Murišan, dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Mikrofon chce, abych poděkoval třikrát, já to rád udělám, paní předsedkyně von der Leyen, pane předsedo Micheli. Vítáme tuto dohodu. A poselství Evropského parlamentu je jasné. Vítáme ambiciozní podporu ve výši 750 miliard eur pro lidi postižení eh, covidem a pro regiony, které jsou postiženy tímto virem. Je nesmírně důležité, abychom to nastavili správně, aby se prostředky využívaly k tomu, abychom modernizovali, abychom dále rozvíjeli Evropskou unii. Čím více vynakládáme, tím lepší musí být kontrola, demokratický parlamentní dohled to všechno je pro nás velice důležité. K rozpočtu pro příští roky musíme to nastavit správně, protože je to rozpočet i pro dobu po koroně. Zůstane tu s námi, musí být ambiciozní, musí být dostatečný, abychom plnili sliby, které jsme lidem dali. 27 premiérů a prezidentů bojovalo za 27 perspektiv a Evropský parlament bude eh, bojovat za evropskou perspektivu. Vyslechli jsme radu, a teď je na čase, aby rada poslouchala parlament. Jaké jsou naše požadavky, co chceme? Chceme, aby více mladých lidí mohlo cestovat do jiných zemí, studovat v jiných zemích, seznamovat se s Evropskou unii a s evropským způsobem života v různých zemích. Unie. K tomu potřebujeme větší rozpočet na Erasmus. Chceme Ehm, mít možnost stavět více nemocnic, modernizovat stávající nemocnice, potřebujeme ambiciozní program, potřebujeme, aby Evropa byla inovativnější, proto Horizont Evropa musí být modernizována, nikdo nesmí eh, být ponechan stranou, co se týče spravedlivé transformace. To jsou naše očekávání, naše požadavky, abychom byli schopni podpořit ten rozpočet pro příštích sedm let. Paní předsedkyně von der Leyen, vy jste řekl, že to je hořká pilulka. My nesmeme, my nechceme v této podobě uh, polikat žádnou pilulku, chceme jednat, chceme uzavřít rychle jednání, chceme o tom hlasovat, protože paní předsedkyně, vy víte, vy jste byla ministriní, vy, pane Mišeli, jste byl dokonce premiérem, víte, že vždycky poslední slovo je v parlamentu, takže začněme závěrečné kolo jednání, vyšleme eh, lidem poselství, že máme ambiciozní rozpočet na příštích sedm let. Díky. Děkuji, paní Simona Bonafé, dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Konečně, konečně i Evropská Rada udělala správnou věc. Můžeme skutečně hovořit o evropské reakci na hospodářské a sociální krizi eh, po covidu a poprvé vlastně můžeme hovořit o společném evropském zadlužení, abychom znovu nastartovali naše ekonomiky. Dohoda o Next Generation EU mění tvář Evropy. Zvítězila solidarita a prohráli ti, kteří nám již dlouho říkali, že bez Evropy se obejdeme, že v podstatě je lepší být uzavřeni ve vlastních hranicích a bránit své vlastní zájmy, jako by to bylo něco něco jiného než zájmy Evropské unie. A e, musela e, přijít koronavirová krize a oběti e, lidí, stejně tak jako oběť těch, kteří bojují, aby sehnali práci, která není která už třeba nebude. Zjistili jsme, že všichni dohromady, že jsme křehčí, ale vyšli jsme z krize se společným evropským projektem a po, proto musíme, pane Micheli, udělat eh, ještě eh, další eh, krok. Souhlasíme s plánem obnovy, ale nesouhlasíme s víceletým finančním rámcem. Ten je třeba zlepšit a proto zde jsme. Potřebujeme samozřejmě nové vlastní zdroje a i Evropský eh, parlament se k tomu musí vyjádřit. Potřebujeme také, aby pokračovaly stávající programy Evropské unie a potřebujeme mít dostatek prostředků na nové priority, počínaje Green Dealem. Pokud eh, se chceme eh, obrátit na budoucí generace, nazvali jsme ten plán Next Generation EU, tak nesmíme dopustit, aby programy jako Horizon na výzkum, Just Transition Fund na zelenou transformaci, Invest EU pro konkurenceschopnost našich podniků, Health for Europe pro zdraví našich občanů, anebo Erasmus eh, měli eh, takové škrty v tom rozpočtu. A eh, nesmíme dopustit, aby peníze šly těm, kdo nerespektují naše hodnoty. Nemůžeme používat peníze všech pro ty, kdo porušují porušují zásady demokracie. Ještě eh, chybí eh, poslední eh, kilometr do cíle, občané se na nás dívají, takže musíme této příležitosti využít, nesmíme ji promarnit. Děkuji pan poslanec Garikáno, dvě minuty, Luizi. Děkuji, pane předsedo. Podařilo se nám eh, toho dosáhnout jak zde v tomto parlamentu a také v komisi a v radě. My jsme neúnavně pracovali, abychom měli ambiciózní fond obnovy, který umožní Evropě výjít z krize společně. Evropský parlament ukazoval cestu dvěma rezolucemi v dubnu a v květnu a tam se ukázalo, že ten pakt je možný, pokud budeme všichni myslet jako Evropané. Evropa odvedla svou práci a Eh, nyní všechny členské státy, nejen Španělsko, musí odvést tu, tu svou. Eh, někteří eh, oslavují, ale je pravda, že ta práce je teprve před námi. Vlády, které budou implementovat tyto fondy, ještě neudělali nic pro to, aby vyřešili problémy, na které jsou tyto prostředky určeny. Je před námi dlouhá cesta a my ji musíme využít, abychom vytvořili změny a transformace, které naše země vyžadují. Nic není zadarmo. Ani těch 750 miliard eur, eh, protože to jsou dluhy, které padnou na eh, ramena budoucích generací a my máme vůči nim zodpovědnost využít eh, těchto prostředků tak, abychom vybudovali lepší společnost. A pouze na to, na nic jiného. Ty prostředky nelze využívat. Je to třeba opravdu opakovat na každém eh, rohu, eh, všude, eh, na všech místech v Evropské unii musíme vysvětlovat, že ty investice musí být vynaloženy nyní na transformaci, tak aby Evropa byla humánnější a aby všichni měli Eh, možnost využívat skutečné eh, svobody eh, v digitální společnosti, která bude ve službách občanů. Jak ty peníze využijeme, na tom bude záviset, zda Evropa vyjde z krize posílená nebo oslabená. Nyní je čas na závazek, na zodpovědnost a Evropský parlament musí udělat vše, aby zajistil, že tyto důležité investice byly vynaloženy skutečně správně. Děkuji. A teď na minutu a půl pan Campomenozi. Děkuji paní předsedkyně, děkuji panu předsedovi Mišelovi a paní předsedkyně von der Leyen, že sem dnes přišli mezi nás. Tato debata je velice důležitá, ale je třeba říci něco na úvod, jinak to nemá smysl. Za 20 let evropské instituce zavedly systém velice složitých pravidel, která jsou nesrozumitelná našim občanům a tento systém pravidel přispěl k tomu, že Evropa i před covidovou krizí, především před covidovou krizí, byla oblastí s nejnižším růstem na světě. A je třeba se nad tím kriticky zamyslet. Pokud bychom to neudělali, tak by to byl závažný problém, protože je jasné, že potom, jak mnozí říkali, ta dohoda, které rady dosáhla, je samozřejmě ekonomicky Eh, významná, to víme všichni, ale ty přínosy pro mou zemi nejsou úplně konkrétní. Nevíme ještě, s jakými zdroji budeme ty eh, intervence eh, financovat a některé ty věci nás eh, znepokojují, protože eh, riskují, že postihnou některé zranitelné sektory. Víme ale, jaká jsou eh, doporučení Evropské komise mé zemi, to znamená omezit zdravotnictví a sociální zabezpečení penze. A byl bych nerad, abychom zde za několik let Eh, zase eh, byli až a říkali, že jsme těmi eh, škrty italských důchodců financovali čínskou ekonomiku a elektrické koloběžky. My jsme zde měli Maastricht, Lisabon a teď dospíváme k této dohodě, ale občané mají často pocit, že politici nepochopili závažnost té krize a že je zde v podstatě pouze o jakýsi zbyt, zbytečný neúčinný všelek. Děkuji na dvě a půl minuty, pan Andreas, děkuji. Poprvé v historii Evropské unie reagujeme eh, společnými evropskými půjčkami a investicemi na krize zelení. Tento systémový Um, krok vítají. Um, ekonomicky i politicky je to smysluplné. Pokud se chceme dostat eh, z takových krizí, tak potřebujeme Evropskou hospodářskou a měnovou unii. Ovšem ta cena za tento krok byla vysoká. Řekli bychom téměř příliš vysoká. Souhlas nebo za souhlas jste vlastně obětoval společný rozpočet. 8,8 milionů euro se vydá především na národní úrovni a po několika silných letech budeme mít rok 2024, kde budeme mít velmi nízký evropský rozpočet. Tady byla snaha koupit si eh, ty hlasy, výzkum, ochrana přírody, eh, mladí lidé, kteří eh, programem Erasmus chtějí cestovat po Evropu. To jsou ti, kdo zaplatí cenu za toto rozhodnutí. Oni ehm, vlastně za to nesou tu cenu a vy jste si takto vykoupili koupil před hlavami států a vlád, koupil jste si souhlas. Ten navrhovaný zdravotní eh, systém a další byly seškrtány, to přece nemá smysl. 30% klimatická investice, to je krok správným směrem klima je důležitá pro Evropský parlament. Zde mnozí také bojovali za investice, ale aby eh, bylo dosaženo pařížských cílů, to nestačí. Potřebujeme více investic do ochrany klimatu i do biodiverzity. Musíme zajistit, aby žádný eh, evropský eh, projekt mm, aby všechny byly v souladu s pařížskými cíly. My zelení se stydíme za to, že pokud jde o téma právního státu, jste vyjednal podmínky um, jste si vlastně koupil souhlas členských států a ustoupil jste. Právní stát to je něco, co by mělo být samozřejmé. Evropská unie není žádným automatem na peníze a pro Orbána bude velmi snadné v budoucnosti některá opatření zablokovat. Proto musíte počítat s tím, že Evropský parlament v příštích týdnech bude proti. Evropský parlament eh, pouze nepřihlíží. My jsme spolu zákonodárcem, ta role je pro nás velmi důležitá. Chceme konstruktivně vyjednávat a budeme vyjednávat tvrdě tak, aby eh, ten rozpočet eh, byl pro nás přijatelnější, protože tak to pro nás přijatelný není. Děkuji. Minutu a půl Pan Fanot v Overtrail, dě... děkuji. Evropská rada dosáhla dohody, což je zásadní, protože evropské instituce prostě nemohou selhat, nemohou nejednat v době, kdy koronakrize má strašné ekonomické dopady. My potřebujeme určitou páku, aby naše ekonomiky mohly dospět k oživení. Jednak je tu otázka podmíněnosti. Není mi úplně jasné, jak to bude fungovat. Co se stane, když dojde k nějakému nesouhlasu, k nějakému zablokování a jak to bude pak se s tím splácením. Vidím tu určité principy ohledně toho, jak se to má dělat, ale samotná struktura splácení zatím není jasná. Je to 750 miliard. Podrobnosti stále nejsou jasné. Chybí. A je jasné, že se o tom budeme muset ještě hodně bavit. A jsou tu i další věci, které stále ještě nejsou jasné. S politováním konstatuji, že dohoda bohužel počítá s příliš mnoho škrty ve výzkumu. Přitom ten je nezbytný, aby naše ekonomiky byly silnější. Děkuji. Pan Gošmao na dvě minuty. Europeia conjunta je um precedente importante Vydání, vydávání společného evropského dluhu je bezprecedentní krok, nesmírně důležitý krok. Takže bavme se o tom. Dokud nebudeme mít vlastní zdroje, tak v podstatě nepokročíme. Jen si bereme peníze na úkor budoucích rozpočtů. Já myslím, že bychom neměli našim občanům nic nalhávat. Znovu tu máme makroekonomickou kondicionalitu, která Evropu přivedla na prach katastrofy již dříve. Cena za to, že jsme toho dosáhli, je malý rozpočet, menší rozpočet, který z Evropské unie udělá nerovnější místo a e, to znamená, méně optimální prostor. Ty některé takzvané spořivé státy, ty čtyři země, které nemají problém s navyšováním pladeb na úkor evropských pravidel evropského systému rozpočtového, ale nakonec všechny, že to bylo prostě akceptováno ve prospěch této dohody Jenže to podkope vnitřní trh, pravidla vnitřního trhu. Skoro deset let již vidíme, že se porušovala makroekonomická pravidla. Musíme si uvědomit, co se tu neříká nahlas. Evropský parlament by neměl přijmout ten rozpočet tak, jak stojí, neměl by přijmout Unii, která není rovna, rovnoprávná, neměl by akceptovat tyto rabaty, toto vracení prostředků některým bohatým zemím. A co se týče budoucích debat, všechny politické skupiny budou muset dohodnout, neakceptujeme nerovnou Unii. Děkuji. A na, na minutu a půl pan Pudžemont. Much. Děkuji mnohokrát. Dosažení té dohody tento týden je velice pozitivní a plné naděje v okamžiku, kdy Evropa čelí velkým problémům. Je to velký krok ku předu. Něco takového právě od Evropské unie máme očekávat. A nyní členské státy musí distribuovat ty eh, fondy efektivně s federální mentalitou a také s velkou zodpovědností. Tyto prostředky pocházejí z úsilí milionů a byly mobilizovány díky skvělé práci která by měla být esencí Evropské unie a její solidarity. Na to by nikdo neměl zapomínat. Máme zde tedy příležitost eh, nastartovat silnou ekonomiku a také se hovořilo o nutnosti posílit vládu práva, zvláště v okamžiku Eh, kde situace například Ujgurů si vyžaduje, aby Evropa jasně zastávala hodnoty lidských práv. A je zde nebezpečí, že obdrží lidé, obdrží politici, obdrží eh, řadu eh, prostředků a nebudou přihlížet k potřebám svých Ehm, menšin. Například eh, ve Španělsku se vynakládají eh, miliony eur na projekt Pegasus bez ohledu na to, že Katalánsko je proti. Otázka je, zda můžeme mít eh, obnovu demokratickou, ekonomickou obnovu bez základních hodnot. Ano, je to možné v Číně, ale zde v Evropě by to mohla být noční můra, kterou ze sebe musíme setřást. A nyní dvě minuty pan, paní Delange. Děkuji, paní předsedkyně. Po těch čtyřech dnech a nocích, které pan předseda Michel popisoval, bych eh, tu dohodu popsala jako dobrou a špatnou zároveň. Dobré je, že máme dohodu nejen o rozpočtu, to je vždycky obtížné jednání, ale také o tom balíku pro na obnovu po koronavirové krizi a jejich eh, hospodářských dopadů. Ale eh, řekněme si upřímně, že toto ještě není konec té krize. A já bych eh, chtěla využít této příležitosti, že Eh, jenom proto, že teď svítí slunce, tak to neznamená, že by eh, ta krize byla u konce. My jsme eh, byli svědky obrovských obětí zdravotnického personálu, ale je třeba zaměřit se i na další oblasti, například na otázky ochrany hranic, pohraničníky. Když jsme zde minulé měli migrační krizi, tak jsme také hovořili o tom, že musíme jako Evropa hovořit, eh, pracovat společně a teď rozpočet na to byl eh, seškrtán a příště, až budeme mít migrační krizi, tak zase budete říkat, že je třeba ji řešit na evropské úrovni. Pokud jde o právní stát, v každé verzi těch závěrů eh, rady se to důraz na vládu práva oslaboval ale není ještě vše eh, ztraceno. Já nastavenou, eh, nataženou ruku eh, předsedy rady beru jako jasný signál toho, že je ještě třeba pracovat a je třeba zaměřit se na vlády v Polsku, Maďarsku i v České eh, republice, abychom jasně řekli, že parlament eh, se eh, nevzdá toho, že neustále je třeba klást důraz na základní hodnoty a právní stát, protože ten stojí v základech všeho. A je třeba ještě pracovat na tom poměrně slabém textu z rady v této oblasti. Takže dále paní Markeš. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, poprvé tady máme evropskou reakci na krizi pro rodiny, občany, eh, členské státy. Máme evropskou odpověď. Na to jsme čekali. Evropský parlament se zasadil o vytvoření fondu pro obnovu na základě společného zadlužení a Evropská reakce vychází z tohoto fondu. Gratuluji Evropské komisi za to, že byla kreativní a že připravila ambiciózní vyvážený návrh pro víceletý finanční plán a fond pro obnovu. Členské státy budou jistě spokojeny s finančními portfolii, které nyní mají k dispozici. Ovšem ještě zbývá jedna námitka, směrem k Evropské komisi. Co uděláme se strategickými programy pro budoucnost? Erasmus, Horizont Evropy, Kreativní Evropa, Digitální Evropa. Co uděláme s těmito programy? Evropský parlament je sice potěšen evropským návrhem rozpočtu, ale chtěli bychom podpořit význam těch mechanismů, které jsou nezbytné pro to, aby byl evropský rozpočet um, ještě robustnější. Návrh komise hájí zájmy Evropské unie. Ano, jde o zájmy Evropské unie, jde o přidanou hodnotu Evropské unie. A Evropské hlavy států a vlád eh, se dokázali po dlouhém vyjednávání dohodnout a hájit evropský zájem a my nyní požadujeme přeskum v polovině období, pokud jde o gender mainstreaming a zajímají nás samozřejmě také klimatické cíle a jejich naplňování. Zajímá nás také diskuse o finančních zdrojích. Je potřeba zavést nové vlastní zdroje, digitální daň nebo daň z finančních transakcí. Evropský rozpočet z velké části vychází eh, z příspěvku členských státe, států a pokud to tak bude i nadále, tak eh, dojde eh, k možným rozkolům. Děkuji, paní Hajer. Děkuji, paní předsedkyně. Pane předsedo, vážení kolegové, tato pandemie nás zaskočila, zaskočila Evropy eh, během prvních týdnů. Naše ekonomika a naše zaměstnanci byli velmi zasaženi a naše zodpovědnost poslanců je poskytovat naději. Naději, že budeme v budoucnosti lépe připraveni pro uh, podobnou krizi, i když by byla velmi náhla, Je potřeba, abychom byli odolnější, aby naše politika byla zelenější eh, a v tomto duchu hlavy státu a vlád přijali toto rozhodnutí. Je to velký krok pro naši budoucnost, je to historický okamžik, ale myslím si, že nikdo v tomto hemicyklu nebude moci toto popřít, pokud nechce být zlomyslný. Chtěla bych vám poblahopřát za tuto dohodu. My ten rozpočet velmi podporujeme, podporujeme tu dohodu, i když to samozřejmě nebylo snadné. Hlavy státu a vlád eh, musí rozhodovat jednomyslně a oni dobře vědí, eh, že budou eh, hodnoceni na národní úrovni a že jejich voliče, voliči jsou nemilosrdní. A tak to nemůže být v tom stanovisku, které dnes přijmeme, my, evropští poslanci, chceme jasný závazek pro rychlé zavedení vlastních zdrojů. Žádné vágní pojmy eh, jako možná, aby a tak dále. Eh, chceme abychom eh, zastavili znečišťující eh, čínský průmysl. Oni musí nést eh, to přemeno za to, co dělají. Je potřeba nastolit obnovu, zajistit solidaritu mezi našimi členskými státy a nepřitěžovat našim občanům. A chceme, podobně postupovat jako vy při vaší dohodě. Chceme být e, společně zodpovědní a chceme postupovat rychle. Děkuji. Thank you for one and a half minutes, Mr. Madison. Děkuji na minutu a půl, pan Madison. Předsedou paní von der Leyenové. Předně Připadá mi velice zajímavé tu slyšet, jak všichni jsou nadšení z dohody. Ale jaké to má hlavní důvody? Proč společně si půjčujeme takové obrovské peníze? Podle Evropské komise je to proto, že mnoho členských států by si nemohlo půjčit individuálně za takovýchto podmínek. Proč? Protože jak jejich ekonomika dostatečně nefunguje. A proč? Protože evropské směrnice, nařízení a tak dále zatížily členské státy natolik, že věci nefungují tak, jak mají. Některé členské státy byly e, úsporné, třeba Estonsko, můj členský stát, jeden z členských států, kde má jeden z nejnižších národních dluhů na světě. A teď musí akceptovat společné půjčky, prostě jenom proto, že tolik členských států překračovalo limity celé, celá léta. A co se týče právního státu, nemůžeme jít nad rámec smluv, protože ty neumožňují tento precedent půjčovat si na evropské úrovni. My nevíme, jak eh, se nám bude dařit financovat splátky. A víme, že to může skončit u soudu, jako se stalo v Německu. Takže musíme hledat evropské řešení. Pan Eichhout na jednu minutu. Děkuji, paní předsedkyně. Já chci využít svou minutu k tomu, abych oslovil ty spořivé státy. Všichni máme určité eh, problémy, ale ta otázka na ně bude i takováto. Deset let po eurokrizi, když konečně máme možnost veřejného investičního plánu, zdravotní krize, která udeřila. A vy říkáte škrty, škrty. Udělejme škrty ve zdravotním programu. Sedmiletý rozpočet a vy opět si myslíte, že tohle je nejlepší příležitost k tomu, kde udělat škrty ve výzkumném rozpočtu. Největší výzva je klimatické změny. A vy říkáte, škrtněme fond pro spravedlivou transformaci. A e, celou tu záležitost právním státem můžeme zase odsunovat. Takže jistě, vy máte vaše pravidla, ale my se tu bavíme o budoucnosti Evropy. A to je ve zájmu všech i vás. My jakožto Evropský Eh, parlament vám dáváme ještě toto léto na to, abyste si to rozmysleli. Děkuji. Na minutu a půl. Takže já bych řekl k tomu toto. Víceletý finanční rámec a tento nový, nový fond jsou zapotřebí. Ať říkáme dnes cokoliv, tak je to něco, co musíme ocenit a já to chci zdůraznit. Já vidím, že myšlenka solidarity a odpovědnosti zvítězila nad národními egoizmy, kterých jsme se obávali. Nikomu neuškodí to, co se teď navrhuje. Tomu, o tom se já jsem přesvědčen, hluboce přesvědčen, že použít právní stát ovšem používat právní stát jako určitou výmluvu, záminku, to nejde. Všichni jsme pro právní stát, čistou vodu, čistý vzduch, klima. A nesmíme používat falešné výmluvy, že jenom proto, že se nějaká země tedy poškozuje za to, že je nějaký problém s nějakým jedním soudcem. Já si myslím, že pokud máme provést určitou revizi mechanismu, musí to být spolehlivé. My se nebojíme právního státu, ale já, já doufám, že velmi rychle budou prostředky vypuštěny, zpřístupněny do ekonomiky, aby byly dostupné i v chudých regionech podnikatelům, kteří to potřebují. Já věřím, že zavedeme nové nástro, nástroje Jistě, že jsou problémy, ale doufám, že budeme postupovat před rychle, že se ty prostředky vynaloží dobře ve všech státech. Děkuji. A na minutu pan, o, pan Omerže. Pan Omerže, děkuji paní předsedkyně. Já jste slyším, že ta dohoda je historická, ale víme z vlastní zkušenosti, že dveře, které jsou někdy otevřené, se brzy zase rychle zavřou. V před eh, si, v kontextu hospodářské soutěže. Ukáže to budoucnost, ale ta, ten historický moment nemůže být něco krátkodobého a ten úspěch, ten se může projevit pouze v dlouhodobých politikách. Erasmus, zdraví, zelená dohoda, ESF, výzkum. Ta dohoda probíhá i v době, kdy se znovu nacionalizují evropské politiky. A já se domnívám, že tato dohoda ukazuje, že národní zájmy převážily nad evropskými politikami, které zastáváme. A na závěr bych rád řekl na adresu Rady, že Evropský parlament zde má poslední slovo. My jsme spolu, roz, my spolu rozhodujeme o nařízení a jsme garanti komunitární metody. Děkuji. Děkuji paní Adinolfi, minuta. Děkuji, paní předsedkyně, vážení kolegové. 21. července se znovu zrodila Evropská solidarita a budeme si toto datum eh, připomínat jako začátek nové éry. 750 miliard eur bylo uvolněno na hospodářskou obnovu a tím společným zadlužením eh, jsme zasadili semínko nové eh, Evropy a eh, ukázali jsme, že Evropa není odsouzena do, k zániku, tak jak si to možná někteří nacionalisti přáli ty země, které se definují jako šetrné, jsou eh, krátkozraké. Jak je možné škrtat v rozpočtu na zdravotnictví uprostřed zdravotní krize. Je třeba zaměřit se opět na propojení severu a jihu Evropy, zaměřit se na kulturní průmysl, na cestovní ruch. Jsme spokojeni s tím, co bylo, čeho bylo dosaženo. Myslíme si, že jsme se dostali zpět na správnou cestu, i když předtím Evropa trošku Eh, umírala, ale teď je třeba dívat se do budoucnosti. Děkuji a nyní pan eh, Gaspary. Dvě minuty. Vážená paní předsedkyně, srdečně blahopřeji Evropské radě za rychlou dohodu. Je to silný signál, je to signál, že se Evropa pře, že se pere s různými zájmy, ale že členské státy jsou schopny velmi rychle dospět ke společné pozici. To je důležité poselství pro evropské občany. V tom smyslu, že Evropa je spolehlivá a jsme v dobrých rukou. Tento dokument je dobrým základem pro vyjednávání, ale s tímto balíčkem nemůžeme tak jednoduše souhlasit. Peníze mají um, téci od 1. ledna a máme tedy ještě čas se dohodnout na některých vylepšeních. Máme témata témata, o kterých musíme diskutovat. Udělali jsme opravdu dostatek pro to, abychom zajistili, že peníze půjdou na eh, dobré investice a že nebudou při životě udržovány eh, špatné struktury. Hmm. Umožní to skutečné evropské programování, tak jako je to v rámci strukturálních fondů. Proč členské státy trvaly na tom, že budou sami předkládat své projekty? A proč se to neděje na evropské úrovni? Jak zajistíme, to je druhá otázka, že 1% evropských prostředků jako podíl z evropského BIP eh, tedy bude zajištěn a jak zajistíme, že ten, ty podíly, které jsou vydávány v členských státech, v regionech eh, a na místní úrovni, že eh, budou směřovány dobře, protože účinní budeme pouze v případě, eh, že členské státy s těmi 49% přijmou správná opatření. A to je poselství, které vysílá Evropský parlament, že tady máme jasné očekávání od vlád členských států a od jejich samozpráv na nižších úrovních. Děkuji eh, za minutu a půl, pan Velken. Děkuji, Vážená paní předsedkyně, paní van der Leyen, pane Micheli, je dobré, že jste mm, vydobili výsledek z vyjednávání, ale není dobré, co v tom kompromisu je. Ta hořká pilulka, která tady dnes byla zmíněna, která nám byla takto předložena, tu v této podobě nespolkneme je, jsou důležité věci pro budoucnost Evropské unie, eh, investice do klimatické neutralitě eh, a bylo to smíněno na, sníženo na 8,4 miliard eur. Pro sociálně spravedlivou transformaci byl snížen fond ze 40 eh, na 17,5 miliard a to uprostřed pandemie a uprostřed pandemie zkracujete také prostředky na, na zdravotní politiku. Jak je to možné? Program pro obnovu se jmenuje Next Generation EU a teď to vypadá, jako mm, kdyby příští generace eh, v oblasti digitalizace zdraví eh, aby se měla postarat o tyto věci místo nás a to je nepřijatelné. A právě eh, proto, abychom zabránili oslabování priorit občanů, je zřejmé, že Evropský parlament musí mít možnost ovlivňovat sestavování programu pro obnovu. A právní stát, ty věci tady jsou naprosto nepřijatelné. Právní stát je společným základem pro spolupráci, pro důvěru a je to takový ochranný štít našich práv. A tam se právě dostáváme k momentu, kde je ta pilulka tak hořká. A parlament tady bude bojovat tak dlouho, dokud tam nebude dostatek pravidel právního státu, tak aby novináři a soudci a tak dále, aby i občané mohli klidně spát, protože jsou jejich práva ochráněna. Děkuji. Pan Körner na minutu a půl. Děkuji paní předsedkyně, paní van der Leyen, pane Micheli, kolegyně a kolegové. Je dobré, že máme výsledek, který vyplynul ze summitu, ale myslím si, že ten víkend také ukázal, že členské státy Evropskou unii vnímají pouze jako automat na peníze aby eh, do něj vkládali co nejméně a dostali toho co nejvíce. Všechny členské státy to tak mají. Ty úsporné členské státy chtějí eh, zaplatit co nejméně a ty ostatní z toho chtějí dostat co nejvíce. Evropská unie ovšem není žádný automat na peníze musí být pojistkou pro budoucnost a právě proto tam musíme dát ty akcenty pro budoucnost. Erasmus, vzdělání, výzkum a evropské projekty Eh, v oblasti životního prostředí. Evropská unie musí být silná tam, kde členské státy silné být nemohou. Kolegyně a kolegové, členské státy vnímají Evropskou unii jako bankomat v tom smyslu, eh, že mm, se mohou z tohoto automatu obohatit. Ale tak to být nemůže. Potřebujeme mít ochranný štít pro právní stát v Evropě, abychom zajistili, že peníze nebudou přidělováni některým um, autokratům a jejich korup, uh, skorumpovaným přátelům. A tady uh, se paní Merkel uh, nechala um, zavést tam, kam neměla a Evropský parlament s tím souhlasit nebude. Děkuji, minuta a půl, pan Beck. Nejprve. Nejprve dobrá zpráva. Brexit ušetřil Británii skoro tu částku, kterou by jí fond stál, ale vždycky se musí využít krize. Do roku 2027 eh, vydá Evropská unie 1,8 milionů, ale mm, velmi se zadluží biliardami. Článek 310 a 311 uvádí, eh, že evropský rozpočet musí být vyrovnán a z vlastních prostředků, ale Evropská unie se tady tedy zadlužuje a to nelegálně. Konfucius říká, že tam, kde slova ztrácí smysl, ztrácí národy svou svobodu. Ne v Polsku a v Maďarsku, ale prostřednictvím Bruselu a Berlína. Merkel, paní Merklová ehm, se tady vlastně staví do pozice mocnosti a chce rozdělovat daňové prostředky Německa. Něm, něm, němečtí občané Přitom mají nejnižší soukromý majetek, nejvyšší daně, rekordní e, vysoké ceny za elektřinu a ceny za bydlení. Takže bohaté Německo má velmi chudé občany. Von der Leyenová, paní von der Leyenová e, chce e, za Evropskou unii zadlužit a jedná protiprávně. Tři ženy vládnou Evropské unie. To by nevadilo, ale jsou to tři, eh, tři nejdražší ženy od do paní eh, do Pompadour. Paní Desuter, na jednu minutu. Děkuji vám, paní předsedkyně. Paní předsedkyně, pane předsedo, ano, tato dohoda je samozřejmě historická. My to, my si to uvědomujeme, ale to? doktorka musím říct, že jsem Eh, trochu skla, zklamaná. Jsme na začátku druhé vlny, vidíme, vidíme, že čísla znovu rostou. A já prostě nemohu vysvětlit kolegům, proč to nevnímali členské státy a nevnímají jako absolutní prioritu. Dřív jsme neměli krizi covidu, jakže dobře, ale já jsem také eh, výzkumná pracovnice, profesorka. Těžké, těžké vysvětlit studentům, proč eh, se škrtá Erasmus nebo Horizont EU? E proč není tam, kde by měl být? To potřebujeme pro startupy, pro malé a střední eh, firmy, pro naší eh, pozici ve světě. Jsme přesvědčeni, že ambice komise ve věci Green Dealu a tak dále, to jsou priority, které jsou nasměrovány, zaměřeny na budoucnost. A nám to tu chybí v tomto návrhu. Takže pokud budeme jednat a až budeme jednat o víceletém rámci, tak prosím e, znovu přidejte k těmto programům. Děkuji. Pan Epping na jednu minutu. Děkuji, paní předsedkyně. Takže v podstatě pan Derute to nakonec zdal. A výsledkem je, že budeme mít evropský dluh. Proti tomu pan Rute vždy se stavěl. A nakonec se to stane. Ale nezastírejme si nic. Je to prostě házení flinty do žita ze strany Nizozemska. Dojde k důchodovým škrtům v Holandsku v důsledku této dohody. Je to na úkor mnoha lidí, mnoha věcí. Já myslím, že by se to zaslouží referendum. Nemůžeme jít proti a na úkor zájmu penzistů. Děkuji. A nyní na jednu minutu paní Deli. Doktor Said Ali zemřel v Dublinské nemocnici v ne, při nedožitých 60 letech. Jedna z dalších obětí této zdravotní krize. Já teď sedím a stojím, tak mě šokuje ta rozpojenost mezi slovy, mezi tou dohodou a realitou pro, eh, rodiny obětí v Evropě. Procházíme naprosto bezprecedentní zdravotní krizi, stále v ní jsme. V květnu komise řekla, že potřebuje 9,4 miliard na samostatný zdravotní program, což byl začátek 70 miliardového programu. A z toho všeho nic pro zdraví a obnovu a 1,7 miliard ve víceletém rámci a 13,5 den na obranu. To je urážka eh, vmetená do tváře doktoru, doktoru Alimu. Nejsou tu přitom žádné podmínky, pokud jde o právní stát. To je obrovská, pok, obrovské pokrytectví. Minutu a půl, paní Ponsatý Oviols. Děkuji, paní předsedkyně. Já vítám dohodu v radě. Evropští občané potřebují fond obnovy, aby se postavili na nohy a s budoucností, s nadějí dokázali čelit budoucnosti. Ale abychom nastartovali naši ekonomiku, potřebujeme více než pouze peníze a usilovnou práci. Potřebujeme posílit kreativní potenciál a to znamená dobré vlády, vládu práva, technologii a výzkum a proto je velice znepokojivé, že rada využila uh, jaksi eh, toho, že bude obětován výzkum. Covidová krize přece naopak ukázala, že výzkumu je zapotřebí eh, právě e, nyní. To si jaksi představitelé států neuvědomují, takže se o to nyní musí zasadit parlament. Je velice e, důležité, aby peníze byly vynaloženy řádně. Španělsko bude důležitým e, příjemcem. Je také třeba, abyste byli externí kontroly, protože ve Španělsku je Královský dvůr v samém eh, centru velké korupční aféry a parlament a vláda to odmítají vyšetřovat. Španělsko utrácí miliardy na eh, letiště, kam nelétají letadla, nebo eh, ponorky, které neplují. Eh, jsme eh, šampiony ve vysokorychlostních železnicích, které ale nemají dost prostředků a kde banky účtují vysoké poplatky a nikdo od nich nechce peníze zpátky. Takže já se budu velice pečlivě dívat na to, jak budou u nás ve Španělsku tyto peníze vynakládány. Děkuji. Dále dvě minuty pan Halický. Vážená paní předsedkyně, blahopřeji panu Michelovi. Jsem velice rád, že summit skončil úspěchem. Je to historický okamžik je tam obrovské množství potenciálních prostředků, které budou uvolněny. Doufám, že ten ratifikační proces eh, půjde hladce, ale myslím si, že takovéto prostředky skutečně mohou znovu nastartovat evropské hospodářství po covidové krizi. A velice důležité je také to, že evropské prostředky budou chráněny mechanismem právního státu. To samo o sobě je úspěchem. A zde v parlamentu budeme brzy hlasovat o víceletém finančním rámci který bude potřeba na implementaci našich cílů. A já se táži, jak je možné seškrtat eh, Fond pro spravedlivou transformaci, protože tento fond byl určen na dosažení klimatické neutrality v roce 2050 a uhelné regiony jako Polské Slezsko potřebují podporu. My musíme tento fond spíše navýšit, než abychom ho seškrtávali. Nemůžeme mladým lidem v našich členských státech říci, že Evropa na vás myslí, myslí na vaši budoucnost a vzdělávání a poté se otočíme a o 50% zkrátíme, seškrtáme Erasmus, což je jeden z hlavních programů pro mladou Evropu, pro šance, pro mladou generaci. Počínaje měsícem září budeme mít zde v parlamentu eh, zvláštní výbor, jehož cílem bude boj proti rakovině, což je obrovská eh, další zdravotní výzva vedle problému covidu. Ale my jsme v podstatě eh, vypustili zdravotní politiku z finančního plánování. S tím zde v parlamentu nemůžeme souhlasit. Hodně se zde hovořilo o právním státu. Pokud je pro nás vláda práva pro všechny tak důležitá, tak poté eh, plán eh, práv a hodnot by měl být také posílen seškrtáván. Stejně tak jako ta finanční podpora by měla být navýšena. Věda, ochrana hranic, to všechno by mělo být navýšeno. Musíme být silnější, musíme ukázat více solidarity a doufám, že se to projeví i finančně a musíme ten návrh ještě upravit. Děkuji mnohokrát. Minuta a půl paní Gadia Sabal Rubial. Děkuji mnohokrát, paní e, předsedkyně von der Leyen, pane předsedo. E, Micheli, e, naše zasedání vyvolávají hodně eh, nadějí a pak zklamání, ale tentokrát tomu v Evropské radě tak nebylo. Odvedli jste skvělou práci a podařilo se vám dosáhnout historické dohody. Měli jste odvahu udělat to, co jste měli udělat, to znamená, jste určitý kvalitativní eh, posun eh, v Evropě a Monet, Jean Monnet hovořil o tom, že Evropa se buduje v krizích a vy jste to prokázali. Já eh, doufám, že ty prostředky budou stačit. Eh, to, co eh, tedy ve fondu na obnovu, to, co nestačí, je, jsou prostředky ve víceletém finančním rámci. Není možné, abychom již po třetí za sebou schvalovali méně peněz než v těch předchozích sedmiletých období, protože ty výzvy jsou stále větší a nyní zde máme tedy i covidovou krizi, kdy nyní máme plán obnovy, ale i před krizí již bylo potřeba více prostředků v rozpočtu. Je třeba i nadále podporovat inovativní průmyslové projekty, efektivnější dopravu, vzdělanost, pomoci mladým lidem, když vstupují na pracovní trh, bojovat proti chudobě dětí. To jsou všechno velice důležité projekty, které vyžadují také dostatečné rozpočtové prostředky. A je škoda, že ten evropský duch eh, eh, samitu tohoto ne, toto nedokázal. Důležité ale eh, je, abychom se nakonec dohodli a potom už ta dohoda bude dokonalá. Děkuji mnohokrát, pan Vrhovštad. Uh, Musím říci, že my jsme byli jedni z mála těch, kteří od počátku pandemie říkali, že potřebujeme eurobondy, nové vlastní zdroje. A všichni říkali, to je nerealistické, to je sen, který se nikdy nesplní. Ale nyní se naplňuje a já jsem tedy potěšen výsledky summitu. A myslím si, že jsou to historické výsledky. Prvním krokem vpřed byla, byl vnitřní trh, potom euro a teď budeme mít dluhopisy na evropské úrovni poprvé v historii a zvýší to fiskální kapacitu. To je historický okamžik. Ale samozřejmě jsou tady i slabiny. Nejdůležitější slabinou e, je vlastně jednomyslnost. Proto byly ty projekty seškrtány a, a, a já si myslím, a teď budu hovořit velmi otevřeně, v Evropském parlamentu, myslím si, že mluvím za celý parlament, tento parlament podle mě nedá zelenou tomuto balíčku a víceletému finančnímu rámci, pokud ty věci nebudou nastaveny správně a opraveny. Pokud opět nebudeme mít ty celoevropské projekty jakožto prioritu zahrnutou ve víceletém finančním rámci. A Tedy Tady eh, s těmito vlastními zdroji jsme měli začít dříve, eh, než je v plánu, to je rok 23 a já říkám, potřebujeme to na rok 21. A poslední věc, eh, předtím, než mi utnete slovo, Potřebujeme spolurozhodování, potřebujeme, aby se k tomu vyjádřil i Evropský parlament. Budeme vyrávat 150 miliard euro a to je možné pouze za předpokladu demokratické kontroly. My jsme v Evropě, toto není Čína anebo Rusko. Thank you. It was a good job, Mr. Eh, Děkuji, eh, pane Ferhoštate. <laughs> Eh, dobře jste to zvládl, takže jsem vám nemusela utnout slovo, nebo neutla jsem vám slovo, protože přichází prázdniny. A dále má slovo pan Majer. Minuta 30. Děkuji, paní předsedkyně. Žijeme v mimořádné době, myslím si, že si to uvědomujeme všichni a mimořádná doba si žádá mimořádná opatření. V tomto finančním balíčku jde o mnoho. Jde o 12 místné číslo, jde o mnoho, opravdu mnoho a tyto balíčky ovlivní generace po nás a jejich finanční politiku. A jak se stá, tak na tomto summitu eh, všichni eh, se tváří jako vítězové. Eh, Merkel, Kurz, Macron, všichni doma oznámili, že získali triumfální výsledky. Ovšem, to samozřejmě není možné. Nikdo nemůže být vítězem ve vyjednávání a objevují se hlasy, které dokonce říkají, že Německo a Francie budou těmi, kdo budou mít navrh v těchto opatření, protože se změnila kritéria a protože se teď odkazovalo na velikost. Je to tady opravdu překvapivé, že všichni se tváří jako vítězi. Tomu se nedá uvěřit. Eh, jsou to eh, určité triky a přichází něco, co jsme si nepřáli. A to je unie zadluženosti. A jestli je toto v souladu eh, se zakladatelskými smlouvami, to je něco, co bude muset být prověřeno, protože právní stát nemá platit pouze pro ostatní, musíme se jí držet i my sami, vážení kolegové. A co se na tomto summitu také ozřejmilo, je, že se vytváří bloky jich, výcho, jich uh, sever, východ a západ. A um, pokud máme tady mít solidaritu, tak je to nevýhoda, protože solidarita to není nikdy uh, ulice, která vede pouze jedním směrem. Děkuji. Na minuty paní Hán. Je dobré, že máme vyjednávací pozici eh, k tomuto summitu a je silným signálem, že se vzájemně v Evropě podporujeme. Ovšem vyjednávání teď vlastně pořádně začíná. Není možné, aby u takových důležitých programů pro budoucnost, jako je zdravotnictví nebo digitální věci, eh, a i klimatické otázky se Evropský parlament eh, k tomu nevyjádřil. Řekli jsme, že eh, zachrátíme klima, nejpozději do roku 2050 budeme klimaticky neutrální, že budeme eh, dekarbonizovat průmysl, proto potřebujeme silný výzkum a musíme podpořit malé a střední podniky. Fosilní energie si u toho nemůžeme dovolit. Horizon Europe, Invest EU, to jsou nástroje, pro budoucnost a takové škrty, které byly provedeny, nemůžeme odsouhlasit. Slíbili jsme, že budeme stát našim občanům po boku se silným fondem pro transformaci a některé regiony již předkládali nebo vytvářely své plány a programy a teď jsou necháni na holičkách. To není možné. Potřebujeme plán pro solidární hospodářství se všemi pozitivními šancemi. To je prosím naše zodpovědnost. Děkuji. Děkuji. Jedna minuta, pan Landgren. Děkuji. Nejprve bych eh, předeslal, že tento balíček podle čl- je v rozporu s článkem 310 a 312. Evropská unie nemůže přijímat dluhy nemůže se upisovat za členské státy. Tady je potřeba si zamést před vlastním prahem. Není možné ohýbat pravidla. Je třeba je dodržovat. Není možné je obcházet ve chvíli, kdy se chcete dohodnout. Zazněly tady stížnosti na hamižné země. Není možné, že lidé tady trpí a postupuje se tímto způsobem. 6 miliard více, než jsou příspěvky. A pak se hovoří neustále jenom o rabatech a o vlastních prostředcích. Já bych si přál, aby švédský eh, premiér eh, věděl, že prodal Švédsko. Eh, Děkuji. Paní předsedkyně, paní von der Leyen, pane předsedo, poprvé si Evropská unie bude půjčovat peníze, které budou k dispozici těm zemím, které to potřebují. Je to krok správným směrem. je to dobrý příklad pro ty země, které zatím vůbec se netěší žádné solidaritě. Ale chci také upozornit na jednu věc. Vy tu máte tento avatar jaksi evropské solidarity, evropský semestr, A přitom jsou tu země vyzývány, aby dělali škrty, například ve zdravotních výdejích. To je nepřijatelné. Nemůže to jít na úkor našich občanů. Děkuji. Na minutu pan Castaldo. Grazie. Děkuji, paní předsedkyně, vážení kolegové. Ten eh, maraton v radě eh, nakonec eh, vedl k úspěchu, ale horizont je stále ještě vzdálen. My jsme schválili fond obnovy 750 miliard a děkujeme předsedovi Kontemu, který bojoval proti těm snahám o škrty, ale důležité je, aby nakonec rozhodl Evropský eh, parlament. Kdyby rozhodoval on, tak bychom měli mnohem více prostředků. Je řada programů, které byly seškrtány, eh, Horizont, eh, Erasmus a další, pokud by rozhodoval Evropský parlament, tak by se toto nestalo. A také by nebyly schváleny rabaty pro některé země a konference o budoucnosti Evropy musí vést k revizi smluv. Eh, Rada, pokud je tam jednomyslnost, eh, tak můžou vyhrát skoro všichni, ale nikdy nemůže svítězit Evropa. Děkuji mnohokrát. Dvě minuty, pan Šajer. Micro, please. Mikrofon, prosím. Bohužel pan Šajer hovoří bez mikrofonu že je to v pořádku. Děkuji. Právní stát, to znamená svoboda, národní nezávislost, demokracie, jde o to, aby převládlo právo a ne moc jednotlivců. Naše, na, naš národ již před 30 a naš, naše generace již před 30 lety za to bojoval a my jsme za to opravdu bojovali. To není pouze privilegium Evropského parlamentu, ale musím vám také říci, co všechno není právní stát. Tedy, když nehra, nehrajete podle pravidel, která jsou předem stanovena, to je nedostatek právního státu a nebudete chválit někoho za něco, za co někoho jiného kritizujete. Ovšem někteří tady tak postupují. Chcete vlastně vyprázdnit toto slovo a podřadit ho partajním zájmům. Když hovoříte o právním státu, tak byste neměli měnit pravidla hlasování tak, že e, ovlivníte výsledek hlasování, jako například při hlasování o zprávě z Argentíny. A neměli byste být strach před názorem ostatních, Všichni by měli mít eh, právo reagovat. To vše se odráží v přístupu k maďarskému premiérovi. Bez zákonu by neměly být eh, přijímány tresty, ale tady v parlamentu a i v institucích se postupuje normativně a ne podle zákona. A i při podezření se uvalují sankce. To je komunistický model. Je to taková myšlenková policie, kterou známe, kdy již záměr je trestán. To jsou sovětské metody. Právo se uplatňuje chybně, tak aby byli někteří z nás stlačeni do koutu. Ale my to známe a zvítězili jsme a ani tentokrát nedovolíme, aby zadními dvířky se sem dostaly věci, které si Evropa nezaslouží. Evropa si zaslouží právě pravidla právního státu. Některé státy eh, tady chtějí eh, poučovat ohledně právního státu. Ovšem tento parlament tady eh, porušuje vlastní pravidla podle 120, článku 128 a 127, kde je řečeno, že hlasovat se může teprve poté, co rozprava skončila. A my stále diskutujeme, ale hlasování už začalo, takže to je porušení našich vlastních hodnot. Měli bychom si eh, uklidit před vlastním Prahem předtím, než budeme někoho poučovat. Děkuji. Just for the record... Jenom eh, bych chtěla připomenout, pane Šajere, že finální hlasování proběhne až poté, co bude rozprava ukončena. Nyní pan Fernandeš, minuta a půl. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Za prvé je třeba uznat, že dohoda dosažená v radě v eh, posledních dnech eh, tvoří historický krok v procesu budování Evropy. Je to dohoda, která navazuje na žádost tohoto parlamentu a naši květnovou rezoluci, kde jsme vyžadovali předložení nástroje financování prostřednictvím komunitárního dluhu a větších eh, vlastních zdrojů, tak aby Evropa dokázala reagovat na tuto krizi. Je to klíčová zásadní dohoda a každá vláda, včetně té španělské, kterou vedl Pedro Sánchez, hrála důležitou úlohu. Ale jsou zde určité věci, kde je třeba klást si otazníky. Jednak je to tedy víceletý finanční rámec, kde některé položky nerostou a e, Především mám na mysli Fond pro spravedlivou e, transformaci, kde některé regiony, například Asturias, odkud pochází, Eh, potřebují modernizovat svou ekonomiku a potřebují proto také pevnější a rozhodnější ekonomickou podporu z Evropy. A také Fond pro obnovu a odolnost eh, má pomoci členským státům provést reformy a tam eh, je, eh, jsou určité eh, věci, pokud jde o to řízení, co parlament nemůže, což parlament nemůže schválit. My potřebujeme takovou zprávu těch prostředků, kde budou občané vědět, že jsme Eh, jak že se na tom podílíme a proto budeme ještě s radou vyjednávat v trialozích. Děkuji mnohokrát, pan Sežuhny, minuta a půl. Děkuji paní předsedkyně, eh, paní předsedkyně komise, pane eh, předsedo. Jde o historickou dohodu, říkají to všichni. Nelíbí se to samozřejmě extrémní pravici v tomto parlamentu, ale asi to není vaše historie, vaše dějiny, jsou to naše dějiny a skutečně máme zde nyní velice e, významný fond obnovy e, vedle toho víceletého finančního rámce. Je třeba si uvědomit, vážení kolegové, jaký byl ten výchozí bod. Před několika týdny se ještě hovořilo o tom, že ta dohoda je nemožná, že někdo bude dokonce vetovat e, samotnou myšlenku výjimečného plánu, že bude vetovat transfery, že bude vetovat společné zadlužení, ale dospěli jsme k tomu, je to velký pokrok pro Evropu a myslím si, že je třeba, abychom to všichni ocenili. Pokud jde o tu rezoluci, o to eh, usnesení eh, je zároveň ale třeba eh, připomenout požadavky evropských lidí, které zde zastupujeme souhlasíme s tou dohodou, ale my jsme jakýmsi 28. hlasem v tomto jednání a navrhujeme zcela legitimní a konkrétní změny na pomoc evropským občanům více prostředků na zdraví, na Erasmus a hlavně více efektivních a rychlých vlastních zdrojů. A připojuji si zde ke kolegovi Prohoštatovi, potřebujeme tyto prostředky rychleji, abychom Eh, jak si rychleji splatili naše společné dluhy. Hovořilo se zde o tom, že to byly čtyři noci a čtyři dny eh, vyjednávání, že to je cena za demokracii, já s tím souhlasím. Nikde jinde na našem kontinentu se za čtyři dny 27 lidí neschodne na takto ambiciózním plánu, ale je také pravda, že ještě budeme několik eh, týdnů muset, budete muset několik týdnů vyjednávat s Evropským parlamentem o víceletém finančním rámci. My ho neblokujeme, ale to je také cena za demokracii. Minuta a půl, pan Van der Ríše. Kolegas, 13 miliard euro. Dat is hoeveel... Vážení kolegové, 13 miliard euro. Tolik musí eh, Belgie přispět k fondu obnovy a navíc jsou to další částky, které musíme vložit do evropského rozpočtu. Máme 120% zadluženost kvůli eh, koronakrizi. Kdo to vysvětlí občanům? Jak vysvětlíme občanům, že nejsou peníze na jejich důchody, na zdravotnictví, že nejsou peníze eh, pro ty rodiny, eh, které jsou ve velmi složité situaci, v nouzi? A přitom se tady zároveň eh, dávají tyto dárky z evropského rozpočtu. Čím více peněz dostanou eurokraté, tím více mají moci a tím větší kontrolu mají nad občany. Vytváří se závislost a i když lidé pro něco takového nikdy nehlasovali, je to tak, že dochází eh, k vydírání i přes Brexit, ale to nezafungovalo. A celé více zemí se rozhoduje pro svou, pro svou svobodu a aby se tomu zabránilo, tak přichází eh, tyto kroky. Chcete vybudovat fiskální vězení, ze kterého nebude možné uniknout. Tato Evropská unie je něco, pro co jsme se nikdy nerozhodli. Paní Mec, jedna minuta. Vážená paní předsedkyně, Paní předsedkyně, pane předsedo, v tomto domě v Evropském parlamentu je jasná většina pro více solidarity, větší transparentnost, větší udržitelnost a více Evropy. Nejde o to, která země dostane kolik a nebo co. Má otázka je, jak budeme investovat. Záchrana hospodářství nesmí být na úkor programů směřovaných do budoucnosti, pro posílení budoucnosti. Jak můžete hovořit o programu Next Generation a zároveň snižovat náklady na vzdělání? Chcete zelenou dohodu a přitom na polovinu snížíte rozpočet pro spravedlivou transformaci. Jak je možné uprostřed pandemie plánované výdaje na zdravotnictví a výzkum seškrtat? Jak je to s našimi nadějemi v udržitelnější Mm, společnou zemědělskou politiku, eh, když prostředky na venkovský rozvoj eh, jsou seškrtány na polovinu. To je něco, co Evropský parlament nemůže podpořit, protože eh, tady vlastně nebudujete mm, z peněz pro obnovu. Děkuji. Pan Fidanza. Děkuji, paní předsedkyně. Už eh, jsme zde eh, slyšeli hodně triumfálních eh, projevů, ale je jasné, že ta dohoda z 21. července není nejlepší. A v tom této rezoluci to často kritizují ti, kteří potom kritizují i ministerské předsedy, například předsedu Conteho. Ty, ta reakce je přichází eh, pozdě. Hovoří se zde o tom, že ty prostředky přijdou pozdě, až už většina podniků eh, zkrachuje, proto bychom eh, potřebovali nějaké přemostění. Snažili jsme se to navrhovat, když jsme říkali, že místo toho, abychom požadovali prostředky od čínských a velkých digitálních společností, že je eh, třeba postupovat jinak. Teď eh, zde bude ta eh, daň z plastů, ta taky dopadne na podniky, takže nejsme spokojeni. A nyní... Paní Estará Sferagut, děkuji mnohokrát paní předsedkyně komise zde vzpomenula na oběti a zdravot, zdravotní eh, pracovníky, kteří stále ještě bojují proti pandemii. Ta dohoda je pozitivní, je to krok eh, kupředu a my nesmíme ztrácet čas, protože čas běží. Je třeba, abychom rychle a odvážně nyní jednali. Je to plán eh, solidární Evropy, je to také plán koheze a vlastně ještě nikdy v minulosti se členské státy společně nezadlužily, což je důležitý krok na cestě ke společné evropské integraci. Cíl je jasný, obnova za zaměstnanosti, evropského průmyslu, ochrana lidských životů. Je naprosto jasné, že je zde vedoucí eh, role paní Merkel a také paní eh, Ursuly von der Leyen samotné. Členské státy se nyní musí chovat zodpovědně a stabilně a zároveň musí přijít s ambiciózními a robustními plány reforem. V minulosti eh, za Rachojovy vlády toto dělalo i Španělsko, mělo úspěchy a nyní je důležité aby e, i ve Španělsku e, převážil společný zájem nad zájmy individuálními. Ty prostředky musí jít tam, e, kam, kde, je potřeba, kde jich nejvíce potřeba. Pokud jde o nový víceletý finanční rámec, ten je neuspokojivý, nesouhlasíme s těmi škrty, například 10% škrtů rozvoje venkova v rámci SZP, to se nedá obhájit. Nemůže to být cena za to, eh, za ty dohody, protože právě venkov nejvíce utupěl během té krize. Škrty v Erasmu, ve vzdělávání, Fond pro spravedlivou transformaci, to vše ohrožuje budoucnost Evropy. A na závěr bych chtěla říci, že mne velice eh, znepokojuje ochrana právního státu. My potřebujeme mechanismy, které by opravdu zaručily ochranu vlády práva, protože bez vlády práva neexistuje demokracie a bez demokracie neexistuje Evropa. Děkuji. Děkuji paní Piry na minutu a půl. Děkuji, paní předsedkyně. A na úvod mi za, dovolte začít pozitivně. Čili gratuluji panu předsedovi Michelovi a paní von der Leyen tomu, co se podařilo dosáhnout. Většina tohoto parlamentu souhlasí s tím, že je to to, co lidé potřebují, eh, ti, co se báli o to, že přijdou o své pracovní příležitosti. To je dobré. Ale tím chvála končí. Protože zároveň jsem přesvědčena, že víceletý finanční rámec není na výši toho, čemu čelíme v Evropské unii. Chybí tomu ambice, chybí, postrádá to modernost. Přece nemůžete být spokojena s tímto jakožto zástupce komise. Příklad. Tato krize vede ke globální nerovnosti a my snížíme prostředky na rozvojovou pomoc. Kolegové, ta nejdůležitější věc ty prostředky můžeme samozřejmě dojednat, ale nemůžeme vyjednávat o našich hodnotách. A máme tu profesory, předáky zemí, žurnalisty. Všichni mají odlišnou interpretaci toho, na čem se rada dohodla, pokud jde o právní stát. A to je špatný signál. Slyším některé, kteří říkají, že to je velmi dobré, že poprvé zmiňujeme dohromady rozpočet a právní stát. Na to bychom neměli být hrdí. To, to jsme potřebovali před 15 lety. Teď jsou tu dvě země, které podle Freedom House jsou hybridní režimy, už nejsou ve skupině demokrací. Takže prosím, za mou politickou frakci a doufám, že za většinu tohoto parlamentu potřebujeme jasné znění, pokud jde o právní stát, než se můžeme dohodnout na tomto rozpočtu. Není to o penězích, je to o principech. Děkuji. Nyní paní Če, na jednu minutu. v Maďarsku byl nyní vyhozen jeden šéf-redaktor pár hodin poté, co pan Orbán vyhlásil v uvozovkách vítězství. A populisté jsou teď odvážnější než kdy dřív. A tento rozpočet je historickou šancí. Já jsem ráda, že máme tuto dohodu. Ale to, co z ní bude, to záleží na nás. Může to Evropu posílit, nebo to může pomoci antievropským populistům. Ještě jednou. Rada tu nemá silný mechanismus oblasti právního státu, jasnou podmíněnost. A přitom mělo by to být jasné, žádné prázdné sliby k hodnotám. Žádné toky evropských peněz, kterou si budou, kterými si budou mastit kapsy oligarchové. My znovu žádáme komisi, aby přijala jasné kroky, aby se postavila do čela a žádáme německé předsednictví, aby dostávalo slibům kancléřky Merklové a aby z toho učinilo prioritu. A cokoliv jiného než konkrétní kroky je pro nás nepřijatelné. Nyní na minutu paní Laporte. Děkuji, paní eh, předsedkyně. Čtyři noci a čtyři dny před eh, ukončením summitu, který skončil zcela bezprecedentně, eh, Mohli bychom to považovat za velký neúspěch, pokud jde o nedůvěryhodnost tohoto projektu. Prezident Macron hovořil o tom, že francouzský ti daňoví poplatníci vlastně nebudou platit nic navíc, ale kdo tomu může věřit. Je zde otázka toho, jak budeme platit eh, ty eh, dluhy pomocí vlastních zdrojů, když eh, neexistují a když to bude vyžadovat schválení všech členských států. Je to v rozporu se smlouvou toto zadlužení. A já se obávám té budoucí etapy Eh, obávám se toho eh, společného zadlužení a také je to otázka priorit, eh, protože zdravotní programy a programy na vzdělávání byly seškrtány, byť to měla být reakce na tuto epidemii. Je to také neúspěch, pokud jde o závazky, které byly učiněny, protože i nadále pokračují rabaty, korekce, i když se hovořilo o tom, že po Brexitu již budou ukončeny. A je zde také otázka subsidiarity, proč by měl být evropský plán efektivnější než série plánů národních. Tato Evropa je oslabována federalisty, což bude mít negativní důsledky pro národní státy. Děkuji. A nyní jednu minutu pan Korman. Děkuji, dámy a pánové eh, Oddechli jsme si, že jsme se vyhnuli tomu nejhoršímu, to znamená, že bychom se nedohodli, to by krizi ještě zhoršilo. Ale já, jakožto pro Evropán, mám eh, trošku nepříjemný eh, pocit, eh, protože se zde v tom procesu střetla řada národních egoistů. Ten víceletý finanční rámec se svými škrty na to poukazuje jasně, Evropa nemá žádnou akční kapacitu, eh, protože nemá dostatek vlastních zdrojů. A eh, obětujeme zde zelený, zelenou eh, dohodu, ekologické cíle a zdá se, že v tom plánu obnovy, ten se bude stále více blížit nějakým klasickým plánům a zapomene se na ekologie. Ale dnes eh, jsme v podstatě eh, eh, zády ke zdi, nemáme příliš na výběr a Eh, obávám se, že Evropa místo toho, aby drobnými kroky postupovala kupředu, dělá krok zpět. My jsme nejdůležitějším hlasem Evropské unie, protože zde zastupujeme lidi a přišel čas na to, aby byl slyšen hlas Evropského parlamentu. Děkuji nyní pan Džambacky, minuta. Děkuji mnohokrát, eh, paní eh, předsedkyně. Eh, paní předsedkyně komise, pane předsedo Evropské rady, my nepodpoříme ani plán obnovy, ani víceletý finanční rámec, protože jsou v rozporu s ustanoveními smluv. Vy jste si přáli být zastánci právního státu, ale eh, souhlasili jste, souhlasili jste eh, s tím, že si budeme půjčovat od našich dětí, kterých jste se ale neptali a budou oni, kdo to bude splácet. Vy jste eh, rozdali ty finanční obálky ve formě půjček a dotací, ale nyní v podstatě eh, se sem vrací určité zásady komunismu. Všichni víme, jak komunismus eh, skončil. A právní stát, co je to právní stát? Právní stát to je systém nezávislý, systém eh, soudní, ale důležité je nesnažit se měnit společnost, nesnažit se měnit například práva rodin. Paní předsedkyně komise, pane předsedo rady, Eh, poučte se z minulosti, protože budujete socialistickou Evropu, která nemá budoucnost pan Bellamy. Eh, parlament nebude souhlasit eh, s touto dohodou, eh, to stojí v článku 3, který jsme dnes odhlasovali. Samozřejmě, že solidarita evropských zemí se po té krizi očekávala a ten plán obnovy přináší skutečně špatnou odpověď. Jde o společné evropské zadlužení. My jsme zde slyšeli, že někdo už se zde raduje z historického okamžiku, pomocí kterého vystupujeme vyjdeme eh, z té krize, ale ta krize je stále ještě před námi. Je to bezprecedentní krize a měla by nás zavázat k tomu, abychom se neradovali. Nikdy by neměl mít právo dělat z té e, tragédii nějakou e, šanci Eh, na to, aby provedli něco, co naši občané již několikrát eh, odmítli, protože v podstatě ten plán obnovy, to je takový eh, pilíř federalismu, který nikdo neschválil a co až si to naši občané uvědomí až si občané uvědomí, že to vše má negativa, o kterých se nehovoří a v podstatě nikdo ani neví, jakým způsobem budeme ty dluhy vracet. V podstatě my jsme zde obětovali celou Evropu, kterou eh, potřebujeme. Nezávislost eh, eh, potravinového zabezpečení. To, bylo, to se teď ukázalo jako velice důležité a přesto se SZP snížila o 10% zemědělská politika, o další vysoká procenta a miliardy se snížila i Eh, zdravotnictví 9,5 eh, miliardy se snížily na 1 miliardy, to též se týká vzdělání a také eh, výzkumu. My jsme se nyní měli připravit na budoucnost, měli jsme přepracovat evropské politiky tak, abychom se posílili, adaptovat politiku konkurenceschopnosti, posílit průmysl a naložit nějak s tou uhlíkovou daní. Teprve to by umožnilo skutečnou hospodářskou obnovu a toho by se náš parlament měl dnes držet. Děkuji. Thank you, one and a half minutes, Mr. Bell. Pan Velká, minuta a půl. Děkuji. Paní předsedkyně Evropské komise, pane předsedo rady, dnes hovoříme o tom, jak reagovat na současné výzvy, na pandemii a také na budoucí výzvy. Vlastní zdroje a daně, o tom se tady hovoří, ale jsou tady i další důležitější věci, které jsou klíčové pro naši existenci. A to jsou hodnoty, které by nás měly bojit. V mé vlasti v Polsku se nyní velmi diskutuje o právním státu. Vláda říká, říká, že to spojení mezi právním státem a rozpočtem je velmi volné a nebude nikdy dodržováno nebo prosazováno ten výsledek, který byl prosazen kvalifikovanou většinou, bude muset být ještě později validován Evropskou ranou, k, radou, kde Polsko to celé bude vetovat. Polsko tedy bude hájit svou suverenitu. Možná, že to zní ironicky, ale bude to u nás doma prezentováno jako úspěch. Je to tak, jak to říkám, v pořádku? Je to tak? Je to pouze nepochopení těch závěrů, a nebo je to čistá lež? Tady na tyto otázky musíme jednoznačně odpovědět našim polským i e, evropským občanům. Děkuji. Další řečnice. Paní předsedkyně, pane Micheli, Evropa Eh, si žádá ambiciozní rozpočet, který bude odrážet naše priority pro malé a střední podniky, zahraniční politiku. Ovšem náklady tohoto rozpočtu byly bohužel rozmělněny po snahách jednotlivých zástupců členských zemí. To musíme napravit. Evropa musí být eh, geopolitickou eh, silnou mocností. A bohužel některé věci byly seškrtány, třeba v zemědělské politice. Kde jsou ambice, odvaha pro reformy? Kde je výhled do budoucnosti, naděje do budoucnosti? Jak chceme obhájit pracovní výstav, vzdělávání a blahobyt? Tady opravdu musíme ty věci dotáhnout k lepšímu výsledku takto naší kýženou Evropu nedosáhneme. Něco takového není trvalé možné a proto ten nový poměr mezi půjčkami a příspěvky je dobrým signálem a eh, byly tady eh, ty eh, skupiny s důrazem na zelenou politiku, které to dosahly a my potřebujeme opravdu signál pro moudré investování ve spojení s reformami. Potřebujeme více reform, Evropa potřebuje reformy, pokud eh, tady máme opravdu eh, řešit tuto společnou krizi a přijímat dluhy. Pan Rinaldi, minu... Min, Děkuji, paní předsedkyně. Itálie za posledních 20 let byla čistým přispěvatelem do pokladny Evropské unie, přispěla asi 160 miliardami. A pokud to aritmeticky eh, sečteme bez kapitalizace, včetně přímých a nepřímých eh, eh, poplatků pro země v potížích, a pokud se na to podíváme eh, nerůžovými brýlemi, tak se ukazuje, že Itálie eh, eh, nakonec i v důsledku těch pokračujících rabatů bude i nadále čistým přispěvatelem a bude to mít velice negativní dopady na občany i podniky. Takže pokud zde někdo hovoří o těch skvělých výsledcích, kterých Itálie dosáhla na radě, včetně těch, kdo z toho budou mít eh, velké eh, zisky, protože se eh, jaksi stávají si stojí v čele různých společností, tak eh, by se měli na to ještě jednou podívat. Eh, paní eh, předsedkyně von der Leyen, pokud se Itálie dostane do platební neschopnosti, tak kdo to potom všechno bude platit? Děkuji. Thank you, Mr. Děkuji, pan Gerking. Jedna minuta o víkendu, podobně jako mnozí z vás, jsem sledoval summit a byl jsem velmi vyděšen a říkal jsem si, um, že si to snad vlády v Evropě ještě neřekly, uh, že evropské národní státy nikdy nebudou sami o sobě mít dostatečnou váhu proto, aby se prosadili v celosvětovém měřítku a národní státy nikdy nezvládnou krizi. Ten kompromis, ke kterému rada dospěla, byl pro mě určitým stínem, protože eh, není ve prospěch obyčejných lidí, občanů a bohužel mnohé věci byly seškrtány ve prospěch občanů. Tady je potřeba Evropu nastavit tak, aby prospívala občanům a proto potřebujeme programy, které právě byly seškrtány a ještě mnohem více. A říkal jsem si, jestli vlády přeslechly potles, který zohledňuje názory občanů, tedy to, eh, ten podslech, který zazníval ve prospěch pracovníků v oblasti zdravotnictví, zdravotníků, kteří ošetřovali nemocné. Tam eh, je potřeba zdravotnictví podpořit. To dlužíme Evropě protože jinak se budeme ubírat směrem, kterým se vůbec vydávat v Evropě nechceme. Lidé musí vnímat, že Evropa jim prospívá a podporuje je a musíme podpořit ty, kteří eh, trpí eh, krizí. Děkuji. Děkuji. Pan eh, předseda Michel požádal o slovo nyní, protože musí odejít a potom budeme pokračovat v rozpravě. Prosím, pane předsedo. Merci, monsieur. Děkuji vám. Pane předsedo. Děkuji za ty, všechny tyto příspěvky, za vaše vyjádření. Děkuji celému parlamentu za to, že plní svoji roli hnací síly a svoji roli vizionáře. Já bych jen stručně reagoval na několik zde vyjádřených bodů. První věc, na kterou upozornili mnozí z vás, Toto odhodlání jednat tentokrát rychle a rázně. Za finanční krize jsme viděli, co se děje, když lidé jednají příliš málo, příliš pomalu. A ty volby, které padly, ta rozhodnutí za několik týdnů, bylo mobilizovat se tak, abychom přesvědčili všechny členské státy, z nich všichni se zodpovídají svých parlamentům, učinit krok vpřed. A to směrem k jakési eh, kopernikánské vizi. To znamená, že tu máme víceletý finanční rámec, máme tu eh, plán obnovy, který transformuje Evropskou unii. Takže proto jsme učinili tuto volbu začít skutečně debatovat o vlastních zdrojích. Skutečná politická debata. Je to krok vpřed podstatného charakteru. Evropský parlament, národní parlamenty, rada, Evropská rada, všichni jsou angažováni touto otázkou, ať už to souvisí s eh, palivy na hranicích digitální otázkou, s, tedy s uhlíkem eh, přeshraničním, mobilizace všech 450 milionů občanů, kteří musí být zapojeni do celého tohoto procesu. Vy také říkáte, že to, o co jde, je, že tohle je pouze východisko, ale zbývá mnoho práce, mnoho dalších eh, detailů, kroků a fází, aby se tato papírová dohoda, tento návrh nakonec stal skutečnou transformační dohodou, která se promítne do reálného života. Nejde jen o to, eh, kolik máme peněz, jde i o otázku, otázku hodnot a principu. A tento návrh je návrh jednotný, bezprecedentní, 450 milionů občanů, 27 členských států, kteří jsou spojováni společnou vůlí jít před směrem společné humanity, lidskosti a naděje do budoucna. Slyšel jsem tu i určité excesy, určitá slova extrémního charakteru. No dobrá. Vy si volíte nenávist, separaci, izolaci. My si volíme toleranci, a společného ducha a je to škoda pro vás. Vaše ostuda. Děkuji. A děkuji vám také za vaši dnešní účast na tomto mimořádném plenárním zasedání. A budeme pokračovat naším seznamem řečníků. Děkuji, říká pan Rangel. Já chci říct tváří tvář panu Michelovi, že, blaho, že vám blahopřeji k vašemu úspěchu, ale je ironické, že když konečně tu máme skutečně evropské prostředky, tak je vynaložíme v zásadě v národních rozpoče, rozpočtech, v národních programech, nikoliv v jednom celoevropském velkém programu. Velice vážná krize, zdravotní krize, která nás postihla v posledních týdnech, nadále pokračuje, nadále hrozí. Ale je, spojí se s tím i sociální a ekonomická krize. Takže jistě, v tomto světle je to dohoda historická. Ale jaký budeme implementovat? Národní státy nemají žádnou záminku mají v rukou vše k tomu, aby zareagovali na potřeby občanů a firem. To znamená, více letého rámce jsme e, zklamáni tím, že tu není větší zdravotní program, že tu není víc na eh, Erasmus plus na prostředky a proto se snažíme zajistit, aby, tento, aby se tyto programy znovu integrovaly do víceletého rámce. A ještě jedna věc. musíme i spolu s našimi kolegy v Portugalsku chápat, že premiér Portugalska v radě váhal, premiér Costa, a nehájil některé věci, zvláště pokud jde o právní stát. Děkuji. Další řečnice, paní Fricon, děkuji za slovo. Evropa stojí před základními výzvami a my musíme teď řešit krizi společně. Potřebujeme dlouhodobý společný rozpočet, který vyzdvihuje zaměstnanost a klima a potřebujeme také balíček na obnovu, který souvisí se současnou krizí a pochopitelně potřebujeme zelenou transformaci. Proto je dobré, že po těch pěti dlouhých dnech jednání Evropské Eh, vlády se dohodly na dlouhodobém rozpočtu, tedy na dalším kroku k tomuto rozpočtu. A víme, že jsou tu různé myšlenky, různé postoje členských států. Konec konců eh, taková je situace i v parlamentu. A teď my musíme se zostit naší vlastní odpovědnosti. Potřebujeme Evropu, která je v čele, co se týče klimatu, která zajistí, že máme potřebnou zvýšit zaměstnanosti v Evropě a že je tu návaznost na právní stát ve všech členských státech. Ne jenom ve 25 nebo 6. Ve všech státech musíme hájit právní stát to dlužíme příštím generacím. Já to dělám pro své děti a jejich děti. Děkuji. A nyní pan Pisláru, prosím na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo, vážená paní předsedkyně Uršulo von der Leyenová. My všichni jsme slyšeli hlas našich lídrů a teď musíme my diskutovat o tom, co si přejí občané a co si přejou příští generace. My o tom hovoříme, podporujeme to, ale vlastně eh, těmto generacím nenasloucháme, protože Erasmus+, Plus, eh, Horizont, eh, Evropa a další programy byly seškrtány. 90% Evropského fondu pro příští generace představuje ehm, tedy nástroj, který nám pom- vlastně uh, Eh, já bych chtěl tady udělat jeden přístup, příslip. Ten nástroj, který byl vytvořen, bude nástrojem pro budoucí eh, generace a eh, my Musíme z něj vytvořit pilíř pro příští generace, pro mládež, pro děti. Připravíme Evropskou unii na budoucnost pouze v případě, že zahrneme nové generace. Nejen, aby v budoucnosti platili, ale aby byl vyslechnut jejich hlas. A já bych jim chtěl slíbit, že Evropský parlament bude právě jejich hlasem. Děkuji, pan Zlotovský. Jedna minuta. Vážení předsedové, Evropská rada dosáhla obtížného kompromisu k novému rozpočtu, rozpočtu, který je velmi zásadní pro obnovu našeho hospodářství po krizi, kterou jsme prošli. Chtěl bych za to poblahopřát všem členům rady. Myslím si, že eh, role mm, zejména premiérů eh, je velmi chválihodná objevují se různé hlasy, některé i pokrytecké a přehnané. A tady hovoříte o mechanismu pro ochranu právního státu, ale to je nástroj mimo smlouvy, který umožňuje ovlivňovat vnitřní záležitosti členských států. Faktem je, že všechna nová pravidla a zákony, které jsou přijímány v Polsku, jsou přijímány legálně. Vše je v souladu se smlouvami a Polsko je bez pochyby právním státem. Přesto jsou tady mnozí, kteří by chtěli využít tento nástroj, aby vyvinuli tlak na premiéry, kteří jim nevyhovují, nebo vlády, které nemají rádi. Polsko využívá v prostředky v souladu s evropskými smlouvami podle práva a to je jediné kritérium, které by mělo být do budoucnosti uplatňováno. Rada rozhodla na, právě na tomto základě a já doufám, že Evropský parlament tyto výsledky výsledky nenaruší a nebude předkládat nerozumné požadavky. Evropané potřebují spolupráci více než kdy dříve. Děkuji. Další řečník minuta 30. Děkuji, paní předsedkyně, vážení kolegové. V posledních letech Pardon, v posledních dnech jsme udělali velký krok vpřed. Hlavy států a vlád se dohodly na plán obnovy a my nyní můžeme investovat do naší budoucnosti a hospodářství. Tento fond je velmi důležitý. Plán pro příští generace představuje 390 eh, milionů příspěvků a 360 eh, je zajištěno půjčkami. Můžeme se postarat o to, aby se jižní země opět postavili na nohy a mohli zase začít nést svůj díl. Brexit fond je také velmi důležitý pro nás i pro Evropskou unii. Tím ovšem není práce u konce. Miliardový rozpočet škrtal, pokud jde o výzkum a zdravotnictví. A my tady potřebujeme podpory, pokud jde o COVID, podpory pro nemocné rakovinou. Potřebujeme investovat do výzkumu a vědy. Horizont Evropa, to je naprosto zásadní pro to, abychom obstáli v budoucnosti. Erasmus Plus je důležitý eh, a zdravotnictví zdravotní politika, tam se nesmí škrtat, potřebujeme opravdu autonomii Ehm, pokud jde o strategie Evropská rada, Evropský parlament, Evropské instituce tady možná vnímají eh, druhou vlnu eh, koronakrize, která se blíží, to znamená, nemáme mnoho času a eh, samozřejmě jsou tam ale věci, které je potřeba vylepšit. Děkuji. Má země v posledních týdnech na tom nebyla úplně dobře, eh, pokud jde o úspory. Tady šlo o zájmy premiéra Ríteho a mělo to samozřejmě vypadat jinak, ale naše strana je potěšena dohodou, protože nyní krizi řešíme společně, to je dobře pro Evropu, pro jednotu, pro silnou Evropu a to je důležité. Ovšem navrhovaný rozpočtový plán je na druhé straně příkladem um, různých um, nešvarů, zdravotnictví, výzkum a vzdělávání jsou tady jakožto priority jaksi opomíjeny, když se na to podíváte pečlivěji a to není dobré. A to ani nemluvím o

Děkuji. Pane předsedo, kolegyně, kolegové. V době zdravotní a hospodářské krize bezprecedentních rozměrů v létě a pozbytek roku se můžeme těšit tomu, že už máme dohodu, že je to výsledek zodpovědnosti a jednoty. To je povzbudivé. Některé ekonomické sektory, některé skupiny obyvatel byly postiženy více než jiné. Ale právě proto si teď musíme dát velmi dobrý pozor, aby se neprohlubovala nerovnost. Konkrétní solidarita je příležitostí pro rychlejší ekonomickou obnovu a oživení společně se zelenou transformací. Je to důležitá předběžná podmínka pro to, abychom předali Evropu v lepším stavu budoucím generacím. Ale je to pouze začátek. Nová generace, ta next generation, je možná jedině, pokud budeme více investovat do osvědčených programů v oblasti výzkumu, zdraví, digitální Evropy. To všechno je to, o čem budoucnost bude. A Evropský parlament jakožto jediný volený evropský orgán jako jediný může zlepšit tento návrh v nadcházejících vyjednáváních a přidat k němu skutečně evropskou perspektivu. Evropa musí být připravena na historické kroky teď, kdy to všichni nejvíc potřebují. plus d'argent pour la santé. Pan Lahutchu. Digitální daň, ta je skvělá, ale to jsou dvě miliardy za rok. Dvě miliardy. Daň z plastu, to je také skvělé, ale to je pět miliard a bude to méně. Nejlepší řešení, to, co by nejvíce prostředků přineslo, to je daň z finančních transakcí. Rada o tom hovoří, což je skvělé, ale nestačí o tom hovořit, je třeba dosáhnout dohody a ještě v tomto roce. Navzdory Brexitu a krizi ta daň z finančních transakcí může přinést každý rok 50 miliard. V roce 2011 komise navrhla směrnici a navzdory eh, Brexitu a krizi opravdu to může být 50 miliard eh, eur, 15 eh, miliard na splácení dluhů, 35 na zdraví a klima, to je pozice eh, S a D. Komise hovořila o tom, že je to priorita, Německo také hovořilo o tom, že to je jedna z jejich priorit. Já jsem eh, eh, zpravodajem za rozpočet na rok 2021 a nemohu souhlasit s takovým rozpočtem, kde by nebyla daň z finančních transakcí, protože chceme těch 50 miliard navíc pro zdraví a klima. Děkuji paní poslankyně Intveld. Minutu. Děkuji, pane předsedo. Dříve než se pustím do svého příspěvku, bych ráda řekla, že je politování hodné, že eh, předseda komise i rady odcházejí před koncem debaty. Já bych čekala, že u takto důležité rozpravy tady všichni budou až do konce. Takže, vážení kolegové, dnes máme narozeniny. Narozeniny Evropského eh, společenství uhlí a oceli. V roce 51 zakládající pařížská eh, smlouva Eh, nám dala pravomoci, abychom vybírali daně a půjčovali si peníze a rozpočtová rozhodnutí byla činěna většinou. Uvědomme si, co to znamená. Lídři vlád měli tehdy vizi a odvahu činit velké kroky pro blaho příštích generací. Dnešní rozprava se netýká čísel a peněz, ale toho, jakým způsobem chceme utvářet evropskou společnost tak, aby byla odolná do budoucnosti. Je to o volbě mezi starou Evropou a novou Evropou. Rabaty představují starou starou Evropu. Je to rok 94, 84, kdy ještě nás dělila berlínská zeď a investice do klimatu a zdravotnictví a vzdělávání, to je nová Evropa. Vážení kolegové, v uplynulém eh, roce nám miliony evropských eh, občanů eh, dali důvěru, dali mandát do budoucnosti. Parlament má určitou moc a my ji musíme využívat a je důležité, abychom učinili tento velký krok kupředu. Děkuji mnohokrát, upozorňuji. Já samozřejmě vyřídím to, co jste říkala v úvodu, paní Intveld. A nyní pan Andrej Novakov, minuta 30. Děkuji, pane předsedo, eh, pane komisaři, vážení zástupci rady. Eh, ono to tu neřeklo moc lidí, takže já to řeknu. Doufám, že děkuji, že jste těch eh, pět dní stáli u kormidla Evropy. Určitě si zasloužíte poděkování a uznání. A samozřejmě ta dohoda není dokonalá a Evropský parlament se pokusí ji zdokonalit. Některé sliby jaksi eh, jsou trošičku znepokojivé, jak chceme vyjít z té krize a zároveň snižujeme financování na zdravotnictví. Jak je možné, eh, že Eh, například eh, chceme bojovat za klima, ale omezili jsme prostředky na Fond pro spravedlivou transformaci. Chceme více vzdělání a omezili jsme, proškotali jsme Erasmus. Já se ale domnívám, že to, co zde děláme, má mnohem větší hodnotu. Evropský parlament musel čekat eh, několik dlouhých měsíců, ale nyní eh, tu dohodu máme a budeme se snažit ji ještě zlepšit. Když eh, dětem večer přejeme dobrou noc, eh, tak jim slibujeme, že se ráno probudí, že jim zase popřejeme hezký den a toto si musíme připomínat během této krize. Nesmíme snižovat prostředky na politiku soudržnosti, protože naši občané eh, od nás toto očekávají a je to také úloha Evropského parlamentu, který existuje pro občany. A pan López, děkuji mnohokrát, pane eh, předsedo, Evropa se znovu ujala otěží svého osudu. Máme společné dluhy, společný osud a budeme budovat společnou budoucnost. Tyto reformy eh, budou spočívat v tom, že budeme investovat pro evropské občany, abychom měli konkuren, více konkurenceschopnou, digitální, zelenou Evropu s kvalitními pracovními místy, aby Evropa byla odolnější. A je třeba, aby růst byl spravedlivější a inkluzivnější, abychom dosáhli větší konvergence. Určitým způsobem se učíme z chyb minulosti, nebudeme zachraňovat žádnou konkrétní zemi, budeme zachraňovat celou Evropu. Určitě to stálo hodně sil dospět k tomu fondu obnovy, dospět Přispěl k tomu eh, parlament, přispěly k tomu různé vlády, včetně té španělské, ale bohužel ta cena byla vysoká, týká se tedy neuspokojivého nového víceletého finančního rámce a proto jako orgán, který zodpovídá za rozpočet, očekáváme ten, takový rozpočet, který bude na výši našich eh, cílů, především pokud jde o ty položky, eh, které jsou nejdůležitější pro naše občany. Děkuji mnohokrát paní poslankyni Poslankyně Pereira, minuta 30. Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, před sedmi měsíci jsme se probudili v nové realitě a na vlastní oči jsme zažili ničivé důsledky viru, který do té doby nebyl známý a který se šířil velkou rychlostí kterou překonala pouze rychlost strachu před tímto virem. Členské státy Evropské unie tím byly velmi zasaženy a ve všech zemích bez výjimky zahynulo mnoho lidí. Strach vedl k tomu, že byly uzavřeny závody, školy a podniky se také zastavili. Ovšem Evropa se nezastavila. Evropa jednala a svými rozhodnutími umlčela populisty, kteří neustále předesílali, že dojde ke konci Evropské unie. Došlo ke zdanění plastů. Je to malý krok, ale budoucí eh, odrazový můstek pro nové generace. Ovšem ne vše je dobré. Rada se vzdala nástroje pro likviditu pro podniky a e, došlo ke škrtům u Horizontu pro Evropu, Erasmu, ve zdravotní politice a Next Generation EU. To je název, který vlastně trpí těmito škrty. Někteří se rozhodli dát za pravdu paskskému filozofovi, který říkal, že bohužel je budoucnost velmi často popelnicí současnosti. Pane předsedo, paní předsedkyně, pane předsedo rady, jsme velmi znepokojeni, pokud jde o situaci. Tento program nenabízí, mezinár, ne, ne, nenabízí nic pro humanitární pomoc a bylo mm, seškrtáno také to, co mělo sloužit mezinárodní spolupráci. Solidarita bude trpět, zejména v době, kdy naši partneři potřebují solidaritu více než kdy jindy. To musíme napravit a změnit. My, sociální demokraté, pracujeme na dobré obnově a rozvoji těchto programů pro dobrou hospodářskou spolupráci, ekonomickou obnovu. Proto jsme nastavili výhybky v Německu i v Evropě. Ale jedna věc je vždy zřejmá práva občanů ve Varšavě a v Budapešti nemají eh, cenovku. Není to něco, co se dá koupit ani dnes, ani zítra, ani v den, kdy se v parlamentu bude hlasovat o střednědobém finančním rámci. Děkuji. Pan Karas, minuta 30. Vážené dámy, vážení pánové, pozdní kompromis rady Eh, znamená začátek vyjednávání s Evropským, s Evropským parlamentem. A tato vyjednávání jsou velmi zapotřebí, protože eh, tady vidíme potřebu zodpovědnosti do budoucnosti a, eh, a nemůžeme se spokojit s výsledkem slibů a opačných činů. Musíme ten výsledek vylepšit. Evropská unie není žádným bankomatem a ani bazarem. Jsme společenstvím hodnot a chceme posílit evropskou demokracii. Chceme vytvořit společenství, které je důvěryhodné, i pokud je o budoucnost. Jsme zodpovědní vůči občanům a ne strategiím jednotlivých stran, ne um, zodpovědní národnímu populismu a jinému populismu. Potřebujeme slušnost, zodpovědnost a Eh, pevný postoj. A panu předsedovi Michelovi bych chtěl říci, eh, že to, co říká, je jiné, než jak se komunikuje o těch 750 miliardách jinde. Ano, je to historický krok, to samozřejmě je historický krok, eh, ale mm, je to spíše populistické. V těch slovech doma se ozývá populismus. A my jako Evropský parlament se zasuje, zasazujeme o to, aby nedocházelo k žádnému rozhodování bez občanů. Žádné peníze by neměly být poskytovány, pokud je porušen právní stát. Všechny škrty by měly být vzaty zpět, pokud jsou na úkor našich společných cílů v oblasti vzdělávání, výzkumu, bezpečnosti, klimatu a sociální soudržnosti. Zavedení mechanismu právního státu je nezbytné a z vlastních prostředků je potřeba přejít k plánu zpětného splácení, který bude naprosto jednoznačný, mít jasné podmínky. To je důležité, aby byla posílená evropská demokracie. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Když hledáme společnou odpověď, je to dobrá zpráva. Ale jedině jen, jen část toho fundu a Next Generation EU, která zahrnuje i velké združování eh, dluhu. To je solidarita, ale když jde o víceletý finanční rámec, který by měl eh, připravit Evropu, která je odolnější a klimatičtě, klimatičtější, tak to mm, v tomto ohledu je to zpráva ne až tak dobrá. Jakožto socialisté nemůžeme akceptovat ty škrty v těch budoucích programech, neakceptujeme rozředění eh, právního státu. Proto je dobré, abychom sem dali základní práva demokracii. Bohužel rabaty nezmizely. Tady radě unikla příležitost eh, a Evropa je o více než jen brání a dávání. Jakožto z eh, parlament jsme jediní přímo volební zástupci a píšeme teď historii tím, že podpoříme toto usnesení, kdy jimž sice přivítáme Fond pro obnovu, ale řekneme, že to nestačí a jak z hlediska finančního, tak z hlediska obrany našich hodnot a demokracie. My nebudeme polikat žádné hořké pilulky, protože Evropa si zaslouží více. A nyní Maria Spiráky na minutu a půl. Děkuji vám, pane předsedo. Předáci Evropské unie tentokrát učinili historický krok vpřed. Snaží se dohodli na společném půjčování, abychom zabránili největší krizi od války. Teď potřebujeme trhy, které budou zelenější, odolnější, je to historický krok, který vychází z historického kompromisu. To však také znamená, že my jakožto parlament nemůžeme akceptovat odpojení pladeb od právního státu, ani žádné škrty. Dámy a pánové, my máme teď velké napětí ve Středomoří a může za to Turecko. Turecko ohrozuje práva Řecka, svrchovanost Řecka. Oni si přejí způsobovat otřesy v Řecku samotném ohrožují všechny. Porušují zbrojní embargo v Libii. A podívejme se, co dělají v Hagie Sofii, které, z kterého chtějí udělat mešitu. Musíme vyhlásit sankce proti Turecku. To je jediný způsob, jak můžeme vyslat jednoznačné poselství, že se nepodvolíme žádnému nátlaku je čas se zhostit této výzvy. Pokud to necháme Turecku projít, tak nebudeme mít soudržnost. A na závěr pan je, paní je. Tato rada určitě vstoupí do historie, protože je to správný krok pro budoucnost Evropy. Vybrali jsme si solidaritu a zodpovědnost a to, že budeme společně čelit hospodářské krizi, ale také problémům života občanů, ať jde o zaměstnanost, zdraví a konečně je zde i ten eh, sociální duch Evropské unie. Musím říci, že ti populisté a nacionalisté i v mé zemi, v Itálii, kde si myslí, že jsou ještě silní, už nemají v tomto okamžiku argumenty ve svém boji proti Evropě. A tento eh, výsledek je velice dobrý a je velice eh, oceňovaný. Nicméně pokud jsme spokojeni s fondem obnovy, tak nejsme spokojeni s tím eh, víceletým finančním rámcem. Eh, nechápu, proč se seškrtal výzkum, věda, kultura. Pan předseda Michel už tady není, ale výzkum přece nemůžeme seškrtávat. My jsme ty uplynulé eh, měsíce strávili tím, že jsme vyseli na rtech lékařů a výzkumníků, abychom věděli, jak se chovat, jak přežít a i naše budoucnost, náš život, naše hospodářství závisí na výsledku výzkumníků, pokud jde o vakcíny a léky a tak dále. A společně jsme eh, zde eh, chválili eh, zdravotníky, kteří byť nejsou dobře placeni, tak heroicky pracovali během té krize a nemůžeme v tomto okamžiku seškrtat prostředky pro ně. Jsem si jistá, že tento parlament bude pracovat na tom, aby i e, víceletý finanční rámec byl nakonec lepší. Děkuji mnohokrát a nyní pan e, komisař Hahn za Evropskou komisi. Vážený pane předsedo, um, pane Myš, dámy a pánové, chtěl bych vám srdečně poděkovat e, za to, že jste uspořádali toto mimořádné zasedání a někteří z vás kvůli tomu dokonce přerušili zasloužilou dovolenou. Ovšem, myslím si, že vzhledem k té příležitosti je to přiměřené. Trvalo to i tak velmi dlouho, než Evropská rada předložila svou pozici k vyjednávání a Teď máme k dispozici výsledek. Stílím s vámi vaši kritiku, pokud jde zejména o víceletý finanční rámec. Jistě, že mnohé by mohlo být eh, upraveno a více propracováno věci, které nemohou být kompenzovány Next Generation EU, například zahraniční politika. Tady jsme velmi i v Evropském parlamentu diskutovali o tom, jak důležité je aktivně působit v sousedství v oblasti Afriky a mm, aby se potírala migrace, důvody migrace a aby se zajistilo, že v jiných částech světa byly k dispozici mm, léčivé přípravky, pokud tedy bude k dispozici vakcína nebo léky. A já si myslím, že tady je možnost ty věci ještě dotáhnout do konce. Právní stát, o tom se tady hovořilo velmi často. Paní Píry, myslím, byla jednou z těch, kdo hovořil o tom, že k tomu existují různé interpretace. Samozřejmě každý v tom vidí to, co si přeje, ale platné, je to, to, co je napsáno černé na bílém a jak to poté bude vykládáno, uplatňováno. Máme prohlášení a teď je potřeba přijmout i příslušnou právní úpravu a v té diskuzi patříte i vy. Budete se podílet na rozhodování o legislativě. Pokud jde o vlastní zdroje, tak tady si myslím, že ta cesta je načrtnutá. Důležité bylo uvědomit si, oč nám jde a o jakých objemech se tady bavíme, co bude muset být nejen poskytnuto, ale i splaceno. A teď se půjde do detailního plánování, abychom zjistili, eh, jak to přesně bude s vlastními zdroji vypadat. Už tady jsou určité mm, ukazatele. Evropský parlament na to má také svůj názor a je potřeba to vše zhodnotit. Některá eh, témata lze navrhnout rychleji a schválit a jiná témata si žádají delší čas. Například eh, uhlíková daň a ten příslušný mechanismus právně, to je spletitý problém, Vyžádá si to určitý čas, ale můžete vycházet z toho, že komise je opravdu velmi pevně odhodlána předkládat eh, dobré návrhy v této věci. Děkujeme za to, že mnozí z vás děkovali za to, co bylo dosaženo v uplynulých čtyřech dnech. Mnozí hovořili o tom, že to je historický krok i se všemi slabinami nebo stíny, eh, které v takových eh, záležitostech existují a já už tady mm, se tím zabývám delší dobu a před eh, eh, lety, když došlo k ekonomické krizi, tak nevznikla tak rychle jako tato krize, která nás zaskočila a eh, samozřejmě je pochopitelné, že Evropský parlament, že to proběhlo, jak to proběhlo, ale Evropský parlament samozřejmě chce být zapojen do rozhodování, i pokud je o otázku uplatnění prostředků v budoucích letech. A já pouze prosím a apeluji na to, aby diskuze byla rychlá, abychom se mohli rychle rozhodnout. Čas zde hraje nesmírně důležitou úlohu a až vy se rozhodnete, tak potom nezapomínejte na to, že budeme potřebovat rozhodnutí 23 národních parlamentů, eh, které budou muset eh, věc ratifikovat. Všechny členské státy musí projít svým obvyklým postupem, to samozřejmě obvykle trvá několik měsíců a my budeme požadovat, aby to vše proběhlo ideálně do konce tohoto roku tak, aby evropští občané, evropské podniky mohli spoléhat na pomoc Evropské unie již od počátku příštího roku a ne až k jeho konci. Já si myslím, že i tady je solidarita nesmírně důležitá. Ještě jednou vám velmi děkuji. Děkuji, pane komisaři. Ukončili jsme rozpravu našeho plenárního mimořádného zasedání. Další plenární zasedání se bude konat v září. Vážení kolegové, vážené kolegyně, eh, prožili jsme všichni velice zvláštní okamžik eh, našeho života, naší instituce. Já bych chtěl poděkovat eh, všem, všem politickým skupinám, administrativu v parlamentu, děkuji tlumočníkům. Ty měsíce byly opravdu velice obtížné. A my jsme udělali vše pro to, aby Evropský parlament fungoval. A tím, že Evropský parlament funguje, se podařilo zajistit fungování samotné Evropské unie. Byl to skutečně výjimečný výsledek a já vám za to musím poděkovat. Poděkovat eh, všem za jejich oběti, za jejich trpělivost. Všichni bychom si byli přáli více, ale udělali jsme, co bylo v našich silách s těmi nástroji, které jsme měli k dispozici. Naše práce bude samozřejmě pokračovat. Evropský parlament a jeho činnost bude pokračovat i nadále. Bude skvělé až se uvidíme ve Štrasburku, který je jedním z našich měst. Děkuji vám.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 freak oak. dag peter